So, ladies and gentlemen and... Dámy a pánové, vážení kolegové, zahájíme dnešní zasedání výboru INTA. Vzhledem k tomu, že řídící výbor týkající se VTO proběhne dnes, máme pozvané hosty mezi námi. Konkrétně bych chtěl přivítat pana Jermana, ale zatím ho tu ještě mezi námi nevidím. On byl předsedou zahraničního výboru eh, parlamentu v Kazachstánu a samozřejmě Kazachstán je eh, hostovskou zemí konference VTO a také hostem parlamentní konference. Rád bych ho tu přivítal, až se k nám připojí. První bod našeho pořadu jednání je bod číslo 16 a týká se výkonu práv Unie jedné velice důležité věci, tedy uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu. Evropská unie totiž musí rozhodnout, jak na danou situaci reagovat. A naší zpravodajkou je Marie-Pierre Vedren a předám jí tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. 12. prosince Evropská komise oznámila, že bude se revidovat nařízení o mm, dodržování eh, mezinárodních obchodních pravidel eh, ve světle tedy toho odvolacího orgánu VTO. Od roku 2014 to je právní základ, který umožňuje komisi přijímat obchodní protiopatření proti zemím eh, v případě odsouzení před tím orgánem VTO. A takže v důsledku toho Eh, Evropská unie tedy potom se musí bránit eh, před eh, mm, druhou stranou a mm, přijímá tedy za tímto účelem různá odvetná opatření. Je třeba si připomenout, že Evropská unie podporuje VTO a podporuje multilaterální systém. Já myslím, že to všichni víme a chceme. Toto ustanovení se bude vztahovat i na smlouvy volného obchodu EU, například když nějaká smluvní strana eh, tedy nerespektuje mm, to nařízení o řešení sporu. A zde je třeba, abychom dbali nad efektivním aplikováním eh, smluv volného obchodu a obchodních pravidel. Takže já dnes jsem chtěla zorganizovat první výměnu názoru, abych si vyslechla názory komise k návrhu, eh, abych si vyslechla vaše názory k návrhu komise a abychom vytvořili eh, velice efektivní nástroje, obchodní nástroje. Návrh komise je dobrý podle mě, je, lze ho samozřejmě pozměnit, lze tam zahrnout i služby a e, práva duševního vlastnictví eh, a služby a práva duševního vlastnictví, to je přece součást naší obchodní politiky a naší ekonomiky a kromě toho, začlenění tohoto také i e, bude e, znamenat, že budeme efektivnější, bude to více odstrašující. Já bych si ráda vyslechla připomínky kolegů a děkuji komisi za tuto první výměnu názorů. <laughs> Merci beaucoup. To bylo opravdu stročné, děkuji. Nyní pan Jeman je přítomen. Vítám vás v našem výboru a přeji vám mnoho štěstí do přípravy konference VTO. Ještě jednou vás mezi námi vítám. A nyní předávám slovo stínovým zpravodajům za EPP. Tu nikoho nevidím. SN D se stanu zpravodajem já a můžeme podpořit paní zpravodajku v té podpoře příslušného nařízení. Je totiž eh, velice důležité, abychom velice jasně vyjádřili náš postoj v tom tak, eh, v tak vyhrocené stávající situaci. Mé obavy jsou ale takové, zda ta působnost nařízení není příliš úzká, protože zejména se bude hovořit o té situaci, která nastane, když nebude existovat apelační orgán. Ovšem, velcí obchodní partneři se zřejmě eh, nebudou dodržovat, nebudou postupovat podle těch tabulek 90-95. No a ta opatření, na kterých se bude zakládat obchodovací systém, zřejmě nás to povede k tomu, abychom zůstali na nižší úrovni, takže se opravdu musíme zaměřit na působnost toho prosazovacího nařízení, pokud si přejeme tedy to nařízení propracovat. A to je tedy poznámka za naši stranu a nyní pan Butikofer za zelené. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat paní zpravodajce. Musím říci, že toto je velice složité téma a sám jsem nebyl schopen si utvořit vlastní názor, kde se eh, tak nějak pozicionovat v této věci. Pokud pokročíme kupředu tím směrem, který navrhuje komise, tak si myslím, že zřejmě nedobrovolně skončíme veškeré možné ambice, aby se nějakým způsobem revitalizoval ten apelační orgán. Když se podíváme na skutečnost, jaká panuje ve Spojených státech, stávající vláda nemá žádnou chuť reformovat VTO. Dokud to tam eh, Trump eh, je u moci, ne, neproběhne to. Stejně tak Čína nemá žádnou chuť. Jakákoliv reforma by byla zátěž pro ně, jakákoliv smysluplná reforma. Takže jediný významný obchodní blok, který o toto má zájem, o tu reformu VTO i z tohoto hlediska, to jsme my pokud nalezneme nějaký fungující ekvivalent tohoto apelačního orgánu, tak je to dobré. Nebude tu žádná motivace kráčet zpět a přebírat veškerou tu zátěž jednání s těmi partnery, kterým se do toho příliš moc nechce. To už skončilo a v podstatě by to pomohlo vlastně dát vzniknout nějakému, nějaké nové struktuře. Nedobrovolně, ale v podstatě by to tak bylo. A nejsem si jistý, zda nyní je ta správná doba, abychom měli vyvodit tyto závěry. A říkám to ze dvou důvodů. Za prvé, z toho, co vím, není tu žádný okamžitý případ, který by nás nutil uh, to, zavést to nové nařízení, abychom se vypořádali s takovýmto novým případem. Alespoň z toho, co vím. Zřejmě možná vyvstanou nějaké případy v druhé polovině roku 2021, ne letos. A druhá věc, ale um, blíží se významné volby ve Spojených státech v uh, první úterý v listopadu. Nevíme, jak to dopadne. Možná takovým způsobem, že se to většině z nás nebude líbit, ale také si dokážu představit, že by z toho vzešel nový prezident po tom volebním úterku. A pokud by v Bílém domě zasedl demokratický prezident, tak bych si nechtěl úplně vzdávat jakékoliv možnosti dohodnout se o nějaké smysluplné reformy. Já vím od obchodních expertů z demokratického bloku, že oni by si přáli opravdu provést smysluplnou reformu toho apelačního orgánu. Pan Hemfel je jedním z nich paní, pardon, a ona má určitou páku ovlivnit demokraty. Takže nechtěl bych uspěchat do nějakých závěrů, když tu stále ještě existuje nějaká eh, naděje dohodnout se s Američany po volbách. Pokud ale na nás bude tlačeno, abychom to provedli okamžitě z nějakého důvodu, tak bych na to nahlížel jinak, ale prozatím se nezdá, že ta situace je taková. A vy jste zmínil, že hlavní obchodní eh, bloky by, by tu mohly ještě vnášet více zmatku. No řekněme si to jasně. I když budeme mít nové nařízení, tak bychom ho nemohli uplatňovat na Spojené státy. Oni by jednoduše s námi nesouhlasili. Oni by to naprosto odmítli a vytvořili by tu obchodní válku, pokud by jsme se snažili vůči ním uplatnit nové nařízení. I kdyby k tomu došlo, kdyby tento váš strach eh, se zhmotnil, eh, tak jak by pomohlo nařízení? Naprosto nijak. A pak poslední věc. Já si nepřeji, Donaldu Trumpovi a jeho příznivcům poskytnout argument pro volební kampaň. Když se podíváte na to, co dělají Evropané, oni jsou spíše spojeni s Čínou a Ruskem, než aby jednali se spojenými státy. A to, tak to by to na povrchu vypadalo. Dokud tam bylo Norsko a Kanada, tak jsme byli v dobré společnosti, ale nyní jsme v jedné krabici s těmi dvěma dalšími, řekněme, nejsložitějšími partnery. A úplně bychom se vzdávali jakékoliv další možnosti eh, dosáhnout dohody se Spojenými státy. Pokud bude Trump znovu zvolen, a zůstane v Bílém domě, tak prostě naděje, že uspějeme, eh, budou nulové a pak v tu dobu budeme muset učinit nějaké kroky, takže by bylo rozumnější spíše než vyřešit tento bod nyní, ukázat jim, že jsme ochotní to udělat a spustit to, kdykoliv bude zapotřeby, ale neuspěchat se k takovému závěru, že to uplatníme okamžitě. Děkuji. Už tu vidím Anu za EPP. Prosím. Já si myslím, že EU by měla i nadále být lídrem v těch multilaterálních stanovování pravidel pro obchodní systém, tedy obhajovat VTO a pracovat na její reformě. ne na té jenom povrchové reformě, ale opravdové, k čemu dochází nyní na úrovni VTO, ten pilíř pro řešení sporu prostě nefunguje. Ano, já chápu, že tu v blízké budoucnosti nejsou žádné případy, slyšela jsem toho mnohé, ale prostě EU by měla reformovat VTO. Musí se jasně vyjádřit, musí připravit uh, a, a mělo by to být učiněno řádně načasovaně, ale opravdu do hloubky. Takže samozřejmě si ráda vyslechnu všechny názory a prozatím k tomu nemám moc co dodat. A až tu budou další postupy, tak se samozřejmě na to zaměříme ještě více do hloubky. Helmut Scholz, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já do určité míry mohu souhlasit s tím, co právě řekl pan Butikofer. To znamená, to, jak bychom si měli vytvořit eh, náš postoj ohledně toho zlepšení fungování. Zřejmě je to také napojeno a mělo by to být eh, napojeno na opravdové ambice přispět k reformě VTO protože v opačném případě nebudeme mít možnost rozvíjet eh, obchodování a spolupráci založenou na eh, pravidlech celosvětově, ale zároveň se musíme také podívat na další významná data pro letošek. Máme Anktakt 15 na konci října a to je prostředí, kde právě většina těch rozvojových zemích se dohoduje na finančních pravidlech a pravidlech pro eh, rozvojové strategie, které musí pokrýt eh, na základě těch výzev celého eh, světového obchodu a souvisejícího vývoje. A to propojení mezi VTO a UNCTAD – a to, jak by Evropská unie měla pozitivně přispět k stabilizaci globální ekonomiky takovým způsobem, že by měla zejména eh, občanům prokázat, aby věřili v to, co ministři na různých úrovních dohodnou. Pak by to mohlo vypadat, že by pak občané nevěřili vlastně v ten politický rozhodovací proces a pak by všechno nabralo úplně jiného směřování. Evropská unie tak v no, sobě má obrovský díl zodpovědnosti, musí být ambiciozní a také odvážná ve svých krocích. Jsem, mám trochu pochyby o tom, zda bychom měli čekat na výsledek voleb ve Spojených státech, protože kdokoliv zvítězí, tak eh, ten postoj k multilaterálnímu systému se asi okamžitě nezmění. Dát signál, kterým směrem budeme směřovat pro stabilizaci obchodních pravidel v globální ekonomice, by měl doprovázet už i ty volby ve Spojených státech, stejně tak jako doprovázet i diskuze na jakýchkoliv jiných světových fórech. Děkuji. A nyní je na řadě zástupce komise, pan Denis Redonet, který má obrovské znalosti na úrovni komise ohledně VTO. Takže Denisi, prosím. Děkuji, pane předsedo, že nám poskytujete možnost stručně přispět do vaší diskuze v rámci dnešní výměny názoru. Chtěl bych, re, jakožto reakci na to, co tu zaznělo, říct si několik věcí. V první řadě Návrh komise má velice jednoduchý, jasně identifikovaný záměr, tedy ochraňovat zájmy EU za velice konkrétních situací, což by mohl být právě zablokování toho systému řešení sporu, a to buď zefektivnění sil a prostřednictvím implementačního aktu komise. Nic víc a nic míň. A důvod tohoto návrhu, že od prosince je v podstatě skutečností to, že musíme být schopni řešit situace, kde EU eh, bude eh, muset eh, být v nějakém sporu vůči jiné zemi, ale nebude schopna získat nějaké závažné řešení, závazné řešení, protože tu bude nějaká blokáda celého procesu, třeba tím, že ta daná země se nepřijme nějaké vypořádání na základě rozhodnutí, anebo že se budou vyhýbat apelačním orgánu v případě absence apelačního orgánu a v takovém případě vůbec celé to řízení se nemůže dokončit. Takže když eh, se někdo nechce zúčastnit toho závazného řešení a sporu, nějaká země v rámci VTO, tak ty možnosti tam bohužel jsou. Takže je tu zapotřebí vypracovat opravdu nějaké institucionální řešení a je to ostatně vhodné i pro jiné mezinárodní obchodní dohody, jak řekla paní zpravodajka, kdy ty situace blokování toho systému řešení sporu probíhají. Například, když druhá strana blokuje jmenování těch adjudikátorů. Měli jsme tu celou řadu takových případů, které nejsou zas až tak odlišné od těch případů v systému VTO. A za třetí bych ještě chtěl poukázat na to, že tento návrh, který máte před sebou, je plně v souladu jak z požadavky mezinárodního eh, opatření, eh, tak také v souladu s VTO. Tedy zakládá se to na multilateralitě a sestavování panelu. A tento návrh eh, toto úsilí rozhodně v žádným způsobem nechce nahrazovat další jiné možnosti, které kolektivně používáme, proto abychom řádným způsobem nějak zachránili tento systém řešení sporů VTO. A prosazovací nařízení a příslušný pozměňovací návrh je takovým posledním možným řešením, když ten apelační orgán není přítomen a my bychom nebyli schopni nalézt nějaké prozatímní řešení v tou další, vůči té další straně sporu. Takže je to takový stopgap, taková kombinace možnosti eh, tedy eh, zahájit nějaké eh, prozatímní řešení s tou třetí zemí a také možnost pro nás obhajovat se na základě mezinárodních práv, tedy řádným způsobem. Není to tedy úplně něco nového, máme tu již určité nástroje a stejně tak Tady chtěl bych využít eh, této diskuze, abych vysvětlil, jak eh, to vidíme my. Ani to není nějaké mnohostranný prozatímní eh, návrh na dohodu a návrh na restrukturalizaci ze strany EU. My i nadále jsme ochotni pracovat na té restrukturalizaci eh, systému řešení sporů se všemi stranami, včetně Spojených států. To, v to říkáme naprosto jasně. Ostatně už jsme to zopakovali i na úrovni komisařů, komisařem Hoganem a já chci říci, že tedy prostřednictvím té škály nástrojů a možných situacích budeme pokračovat ve zpracování tohoto návrhu který je tu před vámi. Ostatně je to jenom součást toho velkého úsilí, kterým se snažíme reformovat VTO více dohloubky. Děkuji vám. Já vám děkuji. Marie, prosím. Má nějaké poznámky? Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům za jejich eh, příspěvky a děkuji i komisi. Všechny Příspěvky ukázaly, že naším cílem je podpořit multilaterální systém a bránit VTO. Beru do úvahy všechny vaše názory a eh, já eh, v souladu se stínovými eh, připravím nový text a v Dubnu budeme o něm diskutovat a poté se předloží mm, Eh, tomuto výboru a doufíme, že z toho vzejde jasný hlas Evropské unie pro multilateralismus. Děkuji. A tato zpráva bude připravena 21. dubna a poté bude eh, následovat diskuze také. Druhá diskuze. Děkuji. Tím jsme uzavřeli bod 16 a než začneme s bodem 17, tak bych chtěl přivítat zde delegaci pana Babarna ze Švédska, ze krásného města Jeteborgu, kde jsme byli několikrát. Je to město Volvo, Volva, vítejte. Ano, sedí tam vzadu. Point 17, Pod 17 je možná propojen trochu s eh, Volvem a Jeteborgem. Je to situace týkající se ocely. A ta ochrana opatření týkající se ocely a cel na ocel, to se týká e, tedy našeho partnera za Atlantským oceánem, který uvalil cla na ocel. A tady problém je, že třeba v Číně jsou přebytečné výrobní kapacity, i v jiných zemích možná. A skutečně hm, tady teď jsme v Unii zaplaveni ocelí z jiných zemí. Evropská komise zavedla ochrana opatření, aby se tento problém řešil. Eh, I došlo v roce 2019 k určitým úpravám. Jsem však zcela přesvědčen, že Potřebujeme ještě další revizi těchto toho nařízení o ochranných opatřeních, protože situace se změnila dost dramaticky v druhé polovině roku 2019. Na začátku roku 2019 tak průměr dovozu byl asi 465 tun, milion, pardon, ne, tisíc tun měsíčně 465 tisíc tun měsíčně a v druhé polovině se to téměř strojnásobilo 1,2 milionu tun se dováželo na evropský trh. Tudíž je třeba teď provést další novelizaci těchto ochranných opatření a konkrétně jakožto reakce EU, ale i v podstatě je to naše reakce na ty e, nadbytečné výrobní kapacity na světě. V Číně došlo asi o 120 mm, milionů tun poklesu, ale nicméně i přes ten pokles je to velký problém. I navíc z Turecka hodně se dováží ocely a ten tlak tarifu ze Spojených států, takže i, e, musíme to řešit z tohoto pohledu. Tudíž bych rád dal slovo komisi, aby nám řekla, jaké je jejich stanovisko expertem. Máme zde experta komise a dám mu hned slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dobré dopoledne. Já jsem si myslel, že e, mm, přednesu takovou prezentaci, abyste mohli si to i přečíst po schůzi. S vaším dovolením dovolte pár základních informací k těmto opatřením. Asi určitě jste to zmínil v úvodu vlastně. Tato opatření mm, musíme vidět e, v, kam, v tom kontextu světové krize, kdy zde existuje velká nerovnováha v tomto sektoru výroby oceli a zde mm, reakcí byla celá řada restriktivních opatření ze strany několika obchodních partnerů a i to byla opatření zavedená v březnu 2018 eh, mm, eh, mm, podle zákona Spojených států, to znamená navíc 25 na clech na výrobky z ocely. Reakce komise byla trojího charakteru a Eh, například jsme se i, my jsme začali věc prošetřovat podle eh, toho režimu ochranných opatření. To udělala komise ex ofo, protože komise má za to, že má dostatek důkazů o, eh, zvýšených, o zvýšeném objemu vstupu, že to ohrožuje náš průmysl. Chci zdůraznit, že komise jednala rychle a jednali jsme tedy rychle, to znamená, uvalili jsme eh, provizorní opatření v červenci 2018 a eh, definitivně byla přijata k 1. únoru minulého roku na tři roky. A jak jsem řekl, eh, týká se to všech zemí, kromě Evropského hospodářského prostoru Jižní Afriky, protože s nimi máme dohodu a vyloučili jsme rozvojové země, které dováží pod úrovní de minimis podle nařízení. Opatření pokrývala 26 kategorií nomenklatur, což je stejný rozsah, jako jsou ta americká opatření na naše Eh, produkty a tyto kategorie jdou od, eh, od tedy těch plechů po eh, roury a my jsme zavedli i mm, velice důležitý aspekt těchto ochranných opatření bylo to, že na jedné straně bychom měli vyvážit tu ochranu ocelářského průmyslu, ale na druhé straně také bylo třeba zajistit dostatečnou úroveň dodávek Eh, pro eh, různé sektory v EU, protože my nejsme v oceli soběstační. Nikdy nebyly ty, ty, mm, ta ochrana opatření revidována, ale situace byla docela taková volatilní, proto jsme se takto rozhodli. Tato opatření eh, mají formu kvót bez cel, bez celních kvót, s tím, že postupná liberalizace plus 5% a Eh, potom mimo kvóty tam bude to clo 25%, potom, potom tradiční exporteři, kteří váží více než 5% celkových dovozů specifického výrobku, tak ti dostali specifické kvóty s možností, že eh, ve čtvrtém čtvrtletí je možné ještě jim ty kvóty doplnit. A ty kvóty eh, jsou účinné od července Eh, až v eh, září a potom specifické pro kategorii 1, tedy eh, to jste 60% již bylo pokryto těmi opatřeními protidumpingového charakteru, takže jste, mm, jsme tedy pro ty tradiční exportéry jsme viděli, že by ty kvóty nefungovaly, takže jsme vytvořili jednu globální kvótu to je vývoj dovozu předtím, než jsme uvalili ta ochrana opatření. A vidíte, že zde došlo k velkému nárůstu. Červená, červený sloupec ukazuje průměr mm, v letech 2015 až 17, což byl základ pro úroveň uvalených kvót. A vidíte, že to bylo asi na úrovni roku 2016, eh, kdy Eh, ten evropský průmysl ještě byl ziskový tedy. My jsme, eh, takže my jsme mm, v polovině května 2019 jsme provedli první revizi, dva měsíce poté, co nabyla účinnosti definitivní opatření a zjistili jsme, že ta opatření fungují docela dobře, ale bylo třeba je upravit. Takže jsme eh, snížili tu základnou liberalizace ze 5 na 3 zavedli jsme 30% limit. V kategorii 1 my jsme i jsme tedy aktualizovali tu výjimku pro ty rozvojové země a my jsme i v, ka, v, ka, v, v dalších kategoriích jsme zavedli mm, další limity. Takže to je kategorie jedna. Eh, asi ti, kteří vidíte dobře, tak vidíte, že tradiční dovozci jako Brazílie, Rusko, Čína, že už nevyváží kvůli uh, Eh, těm antidumpingovým opatřením. Ale Turecko eh, sebralo ten hlavní díl těchto dovozů a v podstatě i zdvojnásobilo tradiční dovoz do EU a to je důvod, proč jsme se rozhodli tam dát limit. Hm, žádná země nemůže vyvážet více než 30 celkové kvóty, která je k dispozici. Tato kategorie ukazuje crowding out, ten efekt crowding outu. Takže vidíte, co se stalo v kategorii 3, kdy země může vyvážet na základě těch specifických kvót, které má ta země. A my jsme, vidíte, tradiční jako Bělorusko, eh, kteří mohou vyvážet do EU, kdežto napravo vidíte, co se děje s kvótou kvotou 4, když ty země vyčerpaly tu svoji specifickou kvótu a e, mohly e, sáhnout na tu reziduální kvótu. Zde vidíte podíl, e, podíl těch dovozů z Turecka. V podstatě Turecku tam, se jim, tam jsme jim odejmuli všechny možnosti vyvážet do EU. measures working. Um, if you compare the full year of application of the measures to... Že v roce 2019 my jsme přijali opatření, eh, eh, my jsme snížili dovozy o 4,5 eh, milionů tun a mm, my jsme se vrátili na úrovně 28,8 milionů tun, což podle nás je úroveň, která pro nás není škodlivá. Stávající údaje nám ukazují, že cílem, cíl se plní, to znamená ochrana eh, proti eh, poškození obchodu. Zde vývoj dovozu pro všechny kategorie výrobků. Vidíte, že zelená to je dovozy v roce 2019. Vždycky je to pod úrovní roku 2018 a ve většině případů pod úrovni 2017. A nále, kromě toho, že jsme Eh, zkrátili veškeré dovozy, tak eh, více než 3 miliony tun eh, v rámci kvót nebylo využito, takže nebyl, že, nebyl zde žádný nedostatek dodávek, 3 miliony nebyly využity. Mm, takže teď jsme zahájili druhou revizi, mm, kterou jsme zahájili v pátek. 14. února a cílem je nespochybňovat ta ochrana opatření, jenom se podívat, zda není prostor pro nějaké zlepšení. To je harmonogram a zde, zde je závazek komise tím to začíná doplnit, do, dokončit tuto revizi co nejrychleji. Určitě do 30. Eh, června. Ono to vypadá jako dlouhá doba, ale když se podíváte na tu dobu, jak to trvá, než eh, projdete všechny ty procedury, eh, když, než všechno prošetříte, prověříte, tak to doba dlouhá není. Tím bych skončil a rád odpovím na vaše otázky. Thanks a lot. Děkuji. Kolega Joachim Schuster. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Já, mně se nabízí taková otázka k tomu. Ano, samozřejmě, že pro nás je důležitá ta otázka vývoje ocelářství. Jak zajistíme, že ocelářství a výroba a um, i prodej uh, se snížily v důvodu krize, ale navíc nám stoupá dovoz a ta krize to znásobila. Ty efekty počítá se s nimi, anebo se počítá s tím, že v Evropě je situace stabilní. Jak se to propočítává? Přece je důležité zohlednit situaci z pohledu krizí a ocelářství. Děkuji, pan Karac. Děkuji, pane předsedo. Eh, podstatně se změnily okolnosti od poslední revize těch opatření v létě loňského roku. Navíc v tom roce eh, se eh, výroba snížila v Evropě ve srovnání s rokem rokem 2018, zejména u automobilek, došlo k propadu 8%. To znamená, že tedy i poptávka v Evropě se ni, ni, je nižší. Máme eh, na evropské úrovni přebytky, také eh, recese, ekonomická recese v Turecku. To znamená, že tu je takový neproporčně velký evropský trh, přestože poklesla poptávka a to vedlo k snižování produktu výroby o nějaké 4 miliony tun. Snížila se poptávka, snížila se výroba, ale zachováváme tedy úrovně, extrémně vysoké úrovně dovozu. Takže mám otázky. Ty importační kvóty v ocelářství se snížily v druhé polovině loňského roku, protože poptávka byla nízká. Ty nevyužité kvóty vedly k tomu, že tu máme příliš vysoké kvóty v letošní letošním roce. Hodlá komise odstranit tu automatickou výměnu kvót nebo snížit o 30 na zemi tu reziduální kvótu, zejména eh, v těch případech těch eh, nejvíce vývozních zemí. pětiprocentní kvóta jakožto závěrečné takové opatření z února loňského roku pro zajištění trhu, nicméně ten efekt jak si nenastal, takže odstraní komise toto navýšení o 5% a upraví zdraví, kvóty podle opravdové poptávky na trhu? Immanuel Morel. Immanuel Morel jako další. Ano, já jsem měl v podstatě eh, téměř stejnou otázku jako předřečník, takže ji žádné nemám. Um, Mr. Sassini. Pan Sassini. Salini. Jmenuji se Salini. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že eh, to, co řekl kolega, tak to je velice relevantní, ano. Já bych vzešel z jedné premisy a to mm, já jsem skutečně překvapen eh, tímto. V zásadě hlavní nástroj mm, ochrana opatření si myslím, že to může vést k očekávanému výsledku, ale musí se to vypočítávat ne eh, podle kap na tunu, ale eh, podle eh, trh, podílu na trhu. A zde komise, pokud se nemýlím, tak ta nám sdělila, že toto eh, bude zajímavé kritérium sice, ale neakceptovatelné pro VTO. Já si myslím, že to je hm, právní spor spíše, já myslím, že to tak není. Ale faktem zůstává, že schopnost eh, těchto ochranných opatření omezit škody, eh, tak schopnost eh, je velice chabá. Mm, zde já souhlasím s těmi obavami, které zde zazněly. A v čem je problém? No, samozřejmě všechno nelze pořád eh, odkládat eh, na další čtvrtletí a využívat ty nevyčerpané kvóty. Já myslím, že je třeba eh, se podívat na to, jak komplexně snížit ty kvóty těm zemím, které okupují trh s ocelí. Mám na mysli hlavně Turecko. Takže především je třeba snížit možnost využívat ty zbytkové, ty nevyčerpané kvóty a také i bychom měli redukovat i ty národní kvóty. A toto je jediné kritérium, které, nebo to je jediný aspekt, který podle mě trhu, který je v krizi v Evropě, mu dá možnost nepřijít o e, významnou část toho hodnotového řetězce. To je ta prvotní fáze výroby, kdy se ta ocel používá. E, času je málo, ale mně se zdá, že toto že e, i kolegové souhlasí s těmito kritérii, takže myslím, že tady je velká podpora jejich. Slot. Ano, děkuji. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji komisi za to, jak vylíčila situaci. Domnívám se, že tady skutečně potřebujeme u těch ochranných opatření značná přizpůsobení. O tom nikdo nepochybuje a nyní otázka něj, jak na to. Dovolím si zmínit ještě dva aspekty, které jsem zatím v debatě neslyšel. Za prvé, přenášení objemu kvót Eh, to, eh, ta výměna kvót, to je takový rizikový prvek, protože jakmile se změní konjunktura, tak přirozeně pak se budou cítit ti oprávnění evropští oceláři jako eh, ti, o něž se má Evropa postarat. A přitom ta ochrana bude nechá na holičkách, takže ty horní hranice je třeba promyslet a neměly by být takto pevně stanoveny. A druhá revize by rovněž měla se zamyslet na poklesem té 30% hranice. Rovněž to by mělo být flexibilní. Tam by se dalo možná tím pádem zavést úplně nový mechanismus. Tak, aby se propočítalo vše s tím, že by se bralo v potaz i určité trendy na trhu poptávky a na dovozových trhůch, trzích tak, aby se ty mechanismy dokázaly eh, s tím vyrovnat. A pak eh, otázka toho úniku uhlíku, toho carbon leakage. Jak funguje eh, transformace evropského ocelářství, případně německého ocelářství z pohledu snižování CO2. Máme přece ten mechanismus přizpůsobování na hranicích a to přece musí být v souladu s požadavky VTO. Máme možnost počítat s výrobou, která nebude generovat CO2 a zda to tedy pak souvisí s těmi kvótami. Například pobídka pro tohle by pak ty kvóty nemusela mít. A pak, když máme určitá měřítka a pravděpodobně se to týká i hliníku, výroby hliníku, že by se příjmy z té transformace mohli pak uplatnit na e, všechny státy, které to potřebují. Znovu bychom měli tedy mít ten takzvaný level playing field, aby všichni měli stejnou šanci se přetransformovat na něco e, kvalitnějšího. Děkuji, pane předsedo. Já určitě nejsem velký ocelářský expert, proto se raději vyjádříme své mateřtině. Otázka, zda potřebujeme dodatečnou ochranu pro evropské oceláře, tak z toho, co jsem slyšel, tak se na ní dá odpovědět pouze ano. Ale nyní musíme velice pečlivě zvážit jednak návrhy Eurofair a tam zejména bych se připojil k tomu, co zde přednesl Helmut Scholz, totiž ta 30% horní hranice je ke zvážení. Za druhé, tam se domnívám, že bychom se měli obrátit na komisi, se ještě jednou podívat na to, jak probíhá ta transformace ocelářství ve srovnání s tím, co my si představujeme. Zda lze vyrábět to, co bych nazval zelenou ocelí, ozeleněnou ocelí. Zda se tedy, když tady hovoříme o ochranných opatřeních, zohledňují případné pobídky či eh, výhledy na ozelenění ocelářství. Zatím se zdá, že tomu tak není. Určitě to nebude snadné integrovat ozeleňování s ocelářstvím, ale neměli bychom se toho vzdávat, protože tu transformaci nemůžeme prostě neustále odsovat do budoucna, až když už přijdeme s křížkem po fonuse. Děkuji. Jak vidíte, jedná se o skutečně vážné záležitosti. Loni se snížila výroba ocele o přibližně 80 milion tun a 15 tisíc pracovních míst zmizelo. Je to tedy pro ten starý dodavatelský řetězec vážná věc a i pro všechny ostatní dotčené. Máme tedy otázky a rádi bychom kromě toho ještě i slyšeli pár komentářů na situaci ve světě, jak se to tedy má s kontextem celosvětovým. Děkuji, děkuji i za všechny komentáře. Nejdříve přímo zodpovím vaše otázky. Uh, jak vidíme my kapacitu ocelářství. Ano, přebytečné kapacity, to je rozšířený jev, stále ještě máme celou řadu obchodních partnerů, kteří se uchylují k obchodním praktikám, které narušují trh, zejména eh, dotování. Snažíme se tedy zlepšit eh, pravidla týkající se dotování či pomoci a věnujeme tomu příslušnou pozornost. Možná právě z tohoto důvodu. Právě asi kvůli tomu, že v tom obecném pohledu situace není férová, je, že v Evropské unii máme ty evropské uh, ta evropská opatření pro ochranu obchodu a asi jsme tedy e, v tom nejintenzivnější. Máme antidumpingová opatření do roku 2025 a proti subsidiím komise vždy reaguje velice rychle, kdykoliv obdrží jakýkoliv signál, který je ověřen, týkající se těchto neblahých jevů. Máme celou řadu navíc vyšetřování, která běží a jsem si jist, že kdykoliv představitel tohoto odvětví zjistí, že dochází k neférovým obchodním praktikám, tak bez váhání tuto stížnost podá. Přeskum těch ochranných opatření se už rozběhl a já jsem velice pečlivě zaznamenal tady eh, ta požadavky, které jsem zde uslyšel od eh, pánu poslanců. Ale ještě bych vám rád vysvětlil, co můžeme a co ne. Ochranné opatření, ta pojistka, té nelze využít, abychom jaksi ošetřili snižování poptávky. Tam pouze můžeme reagovat na náhle zvyšení dovozu, které by mohlo jakýmsi způsobem narušit trh. Totež se týká toho úniku uhlíku. Tam rovněž je třeba sáhnout k jiným nástrojům. Ale co ten ochranný, to ochranné opatření může udělat, je postarat se o to, aby úroveň dovozu nepřekročila určitou mez, která pak povede k narušení trhy. Čili transfer kvót, snižování 30% úrovně, to jsou možnosti, o nich jste zde hovořili, navíc eh, vývozci, které, kteří by mohli sáhnout těm reziduálním kvótám, tam ty možnosti máme se eh, tím zabývat. A určitě zájemci o spolupráci s námi jsou vítáni. Ale co nemůžeme, je snížit úroveň kvot pod to historické relevantní období 2015 až 2017. A dále nemůžeme mít žádné prvky progresivní liberalizace. To jsou eh, ty dva fundamentální požadavky VTO, jinak mnohé z toho, o čem jste se zmínili, k tomu lze sáhnout a zkusíme učinit ty, ta ochrana opatření co nejúčinnějšími. Děkuji, říká předseda. Má ještě někdo nějaké otázky? Aha, ještě tady. jenom bych chtěl říci, tak jak se zdá, tak odpovědi jsou jasné. Samozřejmě formálně vyčerpávající, ale jak to vypadá, tak my jsme jediní, kteří chtějí, aby rigorózně se respektovala pravidla VTO. Já si kladu otázku, zda bychom neměli interně zahájit diskuzi, abychom hovořili vůbec o budoucnosti evropského průmyslu. Je třeba pochopit eh, všechny detaily a výklad interpretaci pravidel VTO. A e, pokud ale půjdeme e, jen čistě formálně, tak to přeneseme na univerzitní půdu, ale e, tady zde evropský průmysl, ten by měl být diskutován tady námi, tedy pragmaticky, tedy myslím námi v parlamentu, ale myslím i komisi, i v radě. Kanas? Děkuji, pane předsedo podobně jako kolega. Myslím si, že ty vaše odpovědi jsou velice formální. Tady je problém a jediní, kdo plní, jsme my Evropané, takže vy nám vysvětlujete, že těch 15 tisíc pracujících, kteří přijdou o práci, no nevím. Je to tak? My tedy všechno plníme, ostatní nic? Tady je um, narušující praxe, ano, ale to my všechno známe a víme, které země uplatňují. A víme, co to znamená. Pak jaký dopad to má v našich zemích pro naše producenty, pro naše pracující. Ale to není žádná novinka. My jsme tady včera v jiné rozpravě, podobné rozpravě, řekli, že je zapotřebí uplatňovat rovná pravidla pro všechny v rovnováze. To je takové nový moderní výraz. Ale tady musíme mít rovná pravidla pro všechny, nejenom stejný terén pro tu společnou hru. Protože když nebudeme vyžadovat stejná pravidla hry pro všechny, tak to bude problém, že přijdeme o pracovní místa, o průmysl a děláme to, protože jsou tu konkurenti, kteří podvádějí, narušují trh toto nejsou jenom čísla, statistiky, grafiky, sloupečky, to jsou lidé, kteří přicházejí o práci a my ztrácíme konkurenceschopnost našeho průmyslu. Ano, spravedlivá pravidla hry, ale pro všechny. A když jsou tu určití aktéři, kteří neplní systematicky ta pravidla, tady prostě kráčejí světem a říkají, my to všechno plníme, tak my bychom měli udělat, aby ostatní plnili také, ale je třeba tedy hovořit jasněji. Děkuji. Joachim. Děkuji, Joachim Schuster. Já rovněž mám pouze takovou krátkou doušku k tomu. Mně to připadá eh, že se míme cílem, že se ten dovoz zvažuje nezávisle na poptávce jak můžeme tím pádem nastavit správnou hospodářskou soutěž. Riskujeme totiž, že ten průmysl neochráníme, ale právě naopak, že zpřístupňujeme možnosti systematicky ničit určité odvětví, což je na problematické, protože Evropa je právě díky tomu ještě stále mm, místem, kde se něco vyrábí, protože se o to staráme. Nedává vůbec smysl eh, podporovat například eh, surovinové odvětví, když pak budeme se zabývat dovozem úplně nezávisle na poptávce. To je velice důležitý aspekt a já vás naléhavě žádám, abyste tento přístup změnili. Helmut Scholz. Děkuji. I já bych se velice krátce rád přidal k těm eh, posledním dvěma řečníkům kteří zcela jasně vyjádřili to, co zajímá nás všechny. Ono přece nemůže jít o to, když se snažíme o ochranu pracovních míst, tak to se týká všech zemí. Každý si snaží chránit svá pracovní místa. Tedy musíme se ptát, jak to učinit vyvážené, když všichni chceme hrát a pak někteří ale podvádějí. Když už to ocelářské fórum nefunguje, protože jedna země neakceptuje, s čím přijde jiná, tak musíme ve VTO to ocelářské fórum, co by strukturální prvek, mm, jakoby na boční kolej odstranit a svolat ministerskou konferenci na vysoké úrovni, abychom se otázali, jak můžeme z toho ocelářského fórum udělat něco právoplatného. Pan Winkler, děkuji, pane předsedo pouze krátký komentář a rovněž i na váženého představitele komise. Pokud dáváte pozor, tak jste zjistil, že rozprava byla spuštěna právě tím, co jste řekl vy. Ono před pár lety byste možná tady uspěl. Bylo by to všechno krásné. Já jsem z Rumunska a my jsme doplatili na členství v Unii právě tím, že jsme museli položit na oltář mezi jinými své oceláře hospodářství. Jelikož tedy hovoříme o dopadech, které mají sociální povahu a o zodpovědnosti, která má být politická, nastal čas vše změnit. Žádná zelená dohoda, žádné dodržování pravidel VTO, kde se zdá, že jsme ti jediní dobrý žáci. Hmm. Ale něco víc. Musíme na to jít úplně jinak a znovu. Pan předseda, to stoprocentně podporuji náš eh, host z VTO se hlásí o slovo, zdá se. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám. Já jsem přišel pozdě, takže možná to, co řeknu, mm, trochu bude mimo. Ale myslím si, že když země nerespektují pravidla Světové organizace obchodu, tak no, potom tady je ten problém potom, jak reagovat. Máme se příklad Google například, který byl také odsouzen a e, rozhodnutí, to jsme dostali až několik let poté. Já myslím, že e, tedy to, ta, ta aplikace těch e, tedy předběžných, striktních opatření, takže mm, to má umožnit tedy vlastně nějak regularizovat tu situaci, v tomto případě tedy ten obchod s ocelí. A mm, pokud bychom měli tato ochrana opatření, no tak eh, takže tady jde o to, abychom vlastně tím znesli takovou určitou morálku do světového obchodu potom díky těmto ochranným opatřením. Leopoldo, no děkuji. Co k tomu dodat? V první řadě chci říci jasně dvě záležitosti. Za prvé, to, co jsme zde si vyslechli, jsme si pečlivě zaznamenali. Za druhé, jak už jsem řekl, většina těch záležitostí, s nimiž se zde mm, zabýváme a které vážení poslanci zmínili, je možná v konečném důsledku, ale je třeba to vyšetřit. A pan Schuster asi má pravdu. Ono skutečně je určitá souvstažnost mezi dovozem a tím, co se děje na vnitřním trhu. A proto ta reakce musí být mnohouhelná. Ale nedá se všechno vtěsnat do toho šuplíku jménem ochrana opatření Totiž to ochranné opatření je samotnou svou povahou dočasné a nemůže se dívat na nic jiného než na úroveň dovozu a zda tedy se překotně mění. My ale, jak jsme si právě řekli, se musí, musíme zohledňovat mnoho jiných aspektů a komise se zabývá eh, průmyslovou strategií. Já jsem rozhodně neměl v úmyslu být tady nějaký formalista. Chtěl jsem se jenom vyjádřit k tomu, co lze řešit pomocí těch ochranných opatření a co nelze. Kam bude třeba tedy se obrátit a k čemu sáhnout, pokud chceme řešit i ty jiné záležitosti. Předseda, ano, přirozeně. Nejdříve samozřejmě se budeme koukat na těch 15 dnů a budeme moci tedy se zamyslet nad tím, jak a diskutovat o tom, jak podpořit evropské ocelářství jak už z pohledu poptávky, digitalizace či transformace k výrobě ocele, aniž by generovala CO2, protože chceme zůstat výrobcem ocele, která je klíčovým prvkem našeho hodnotového řetězce. A proto naše výměna názoru bude pokračovat. Děkuji a děkuji i poslancům. A přecházíme k bodu 18 a obracím se na pana Cona, aby se ke mně přidal zde na pódium. Um, A nyní nás čeká několik bodů pořadu jednání, které se týkají Světové obchodní organizace. Nicméně v ohledu na ty předchozí body pořadu jednání i tam VTO hrála významnou roli, to znamená VTO je uh, organizace, která je propojená s celou řadou témat, kterým se věnujeme v tomto výboru. No a samozřejmě naším záměrem je dodržovat obchodní systém založený na pravidlech. Ne vždy je to jednoduché, o tom už jsme hovořili, ale přejeme si opravdu vylepšit možnosti, které má VTO. Řídící výbor parlamentní konference se setkává dnes v Bruselu, proto jsme se zaměřili na VTO i zde na úrovni našeho výboru a proto tu vřele vítám členy řídícího výboru parlamentní konference VTO. Zde mezi námi jsou mnozí přítomní. Vřele vás u nás vítám z nejrůznějších zemí celého světa, Brazílie, Indie, Kazachstánu, Senegalu a dalších zemí. Vítejte v našem obchodním výboru Evropského parlamentu. Od roku 2002 jsme se společně s Mezinárodní parlamentní unii a námi Evropským parlamentem setkávali na úrovni řídícího výboru parlamentní konference VTO. Setkáváme se pravidelně, tentokrát tedy ohledně přípravy parlamentní konference v kontextu blížící se ministerské konference v Kazachstánu v červnu tohoto roku. A je již dobrou praxí mít dva spolupředsedy pro parlamentní konferenci. Mým spolupředsedou, ten sedí vedle mě, je doktor Fadli Zon, člen indonéského parlamentu. A já mu nyní eh, předám slovo, aby mohl promluvit. Děkuji vám, pane Lange. Chci říci, že je pro mne eh, velkou ctou, že to mohlo být eh, dnes eh, u vás v parlamentu v rámci naší parlamentní unie a hovořit na tak důležité téma, tedy přípravu ministerského setkání v Kazachstánu, přípravu parlamentní konference VTO. Blížíme se tedy k datu této konference a myslím si, že delegace řídícího výboru budou jednat o tématech, které jsou důležité pro VTO a možná se tomu tedy budeme věnovat dnes odpoledne. A já ještě děkuji Evropskému parlamentu, že i na tomto vašem zasedání to projednáváte a budete to projednávat s námi znovu odpoledne. Děkuji, pane Zone, že jste tu mezi námi. My velice oceňujeme, že práce řídícího výboru bude zahájena dnes odpoledne. Ta konference v Nusultánu a reforma VTO. To eh, je samozřejmě téma, které, o kterém jednají i členské státy VTO a proto jsem rád, že velvyslanec Stefan Deber, kan, kanadský velvyslanec ve VTO, je zde přítomen. Kanada je totiž eh, zemí z té takzvané otavské skupiny uvnitř VTO, která se snaží reformovat eh, VTO a myslím si, že ta takzvaná otavská skupina a některé další země se společně setkali i se zástupci EU několikrát. Myslím, že třikrát naposledy se setkali v Davosu v lednu. Samozřejmě, že kromě té všeobecné otázky reformy VTO a reformy mechanismu e, řešení sporu apelačního orgánu, které jsou částí diskuze, tu eh, byly i další témata jako rozvoj duální agendy, nová eh, pravidla a manuál eh, VTO. Takže jsem rád, že pan velvyslanec de Bors je přítomen a prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a přeji pěkné dopoledne. Vítám tuto příležitost, abych vás mohl informovat o prioritách Kanady s ohledem na reformu VTO. Těším se i na nadcházející diskuzi. Na úvod několik klíčových informací. Jak jste slyšeli, tak VTO ale se neblíží ke kolapsu, jednání probíhají, výbory se setkávají, projednávají se témata, předkládají se e, možné nápady a dokonce se připravují i případy pro řešení sporu. Ano, jsou tu velké výzvy, k tomu se za chvíli dostanu, ale musíme uznat, že organizace i nadále funguje a poskytuje přidanou hodnotu. A je to také důležité, přestože Spojené státy se odklonily od VTO. A je pravda, že Spojené státy přijali raznější eh, postoj, co se týče řešení záležitostí vůči VTO. A takovýto postoj Ehm, je ehm, tak, takový srozumitelný od toho, jaká byla historie postojů Spojených států. Spojené státy i nadále jsou velice aktivní v této organizaci. Stávající situace, eh, ve které se nachází nyní VTO, není eh, chybou nějakých kroků jenom jedné země. My všichni neseme společnou zodpovědnost. Proto tedy jediný možný způsob, jak opravdu změníme VTO, je zase prostřednictvím kolektivních kroků. A tady spočívá ta výzva. Ehm, musím říci, že je jednomyslně uznanou pravdou, že VTO musí být reformována, aby se zajistilo, že tato organizace bude relevantní a vhodná pro fungování v 21. století. Nicméně výzvou je, že ta kolektivní smlouva a ty potřeby, jak to vyřešit, eh, zatím nejsou úplně jasné. Máme tu řešení sporu, průmyslové podpory, rozvojové země a obchodní podpora. To vše je velice složité. Takže najít nějaké společné řešení bude časově náročné, složitě a pokrok eh, bude zřejmě pomalý, ale neznamená to, že to budeme jenom postávat a čekat, až se něco samo stane. Dobrým příkladem je eh, minulost apelačního orgánu. Kanada je ochotná spolupracovat se všemi členy, aby se našlo řešení. Nebudeme jen tak sedět s rukama v klíně a vzájemně něco čekat. Kanada a EU oznámili bilaterální eh, eh, prozatímní eh, možnosti řešení sporu již na podzim a nyní dalších 15 členských států chce eh, víc strané prozatímní řešení sporu, které by zavázaly ty dva státy v rámci řešení sporu, aby tedy eh, tento orgán znovu fungoval. Zřejmě členové doufali, že se vše vyřeší rychle nyní, ale je třeba najít nějaké stále řešení a to si bude vyžadovat dodatečnou míru úsilí. Kanada je ochotná i nadále přispívat k tomu nalezení řešení. Nicméně musíme uznat, že eh, řešení MC2 není realist, 12 eh, není realistické nereálná očekávání toho, co může být možné na úrovni právě té ministerské konference VTO. Z hlediska Kanady MC12 je dobré příležitosti eh, pro právě to, aby se ministři setkali a pohovořili o blízké budoucnosti a krocích pro eh, reformu. Jak víte, Kanada hraje vůči roli v tom eh, v rámci otavské dohody v krocích směrem k reformě. Aktivně se účastníme a vedeme práci v této skupině. Záměrem skupiny není předložit návrhy a nějaké myšlenky pro reformu, spíše fungovat jako fórum pro výměnu nápadů a názorů mezi členy, kteří smýšlejí stejným způsobem o tom, jak i oni mohou být nápomocní, aby se podpořil ten společný cíl, tedy reforma. My jsme vyzvali také určité zpravodaje, aby hovořili na skupině, snažíme se najít určité i poradenské dědictví a hledat řešení. Mm, no, doufáme, že tato skupina bude přidanou hodnotu pro usnadnění té reformy a že se ocení naše úcily. V Otavě se ministři opět setkají v polovině března a bude se hovořit o tom, jak skupina může pozitivně přispět k dobrému výsledku MC12 a aby jsme se také přiblížili k názorům podnikatelského světa v naší práci. My zatím ale nemáme žádné iluze, že by výsledky naší skupiny byly, předložily nějaký významný průlom pro reformu. Ale to neznamená, že se nic nebude dít. Naopak, jsme optimističtí Doufáme, že eh, členové VTO zapracují na, eh, v celé řadě oblastí a by se připomínalo tedy i veřejnosti, že VTO je stále relevantní i v 21. století. Kanada tedy si přeje v první řadě nalézt řešení pro ry, eh, podpory do rybolovu, aby se zajistily ty potřebné rybolovné zásoby i pro budoucí generace. Bude to probírat jak na úrovni MC12. Je důležité, aby tedy pro toto eh, VTO byla opravdu instituci 21. století. Tady jsme přesvědčeni, že MC12 předloží podstatné pokroky, že to budou iniciativy, konkrétní výsledek pro eh, nějaké Eh, pro domácí regulaci. A doufáme, že oznámíme tedy, že jsme dospěli k podstatnému pokroku i pro ty malé, mikro a středně velké podniky a také usnadňování investic pro smíšené podniky. Takže s ohledem na zasedání MC12 se budeme snažit také vyřešit podpory pro oblast eh, zemědělství na národní eh, úrovni z MC12 vzejde ministerské prohlášení také ohledně orgánu pro obchod a životní prostředí. Myslím si, že to je důležitý signál, který musíme vyslat celému světu. Také spolupracujeme s dalšími partnery, aby se MC12 využila jako taková platforma pro určení dalších kroků pro obchod a pro ekonomické vztahy na úrovni celého světa. MC12 nyní představuje opravdu významný moment pro reformu VTO. Rozhodně nemůžu říci, že neděláme nic. A nyní tu máme různé konfigurace, které se snaží ochraňovat ten multilaterální systém a VTO. Přepracujeme ji, uspůsobíme ji, aby odpovídala 21. století. To bude samozřejmě trvat nějakou dobu a doufám, že se nám to nakonec podaří. Velice vám děkuji za pozornost a rád zodpovím na vaše dotazy. Děkuji, pane předsedo. Lot. So, uh, you are... Děkuji. Ano, takže tak, sklenice napůl plná a ne napůl prázdná. A nyní dám slovo Svenovi Simonovi, který je eh, spolu předseda naší části řídícího výboru. Děkuji za úvod. To bylo velice abstraktní. Když říkáte, že Kanada bude lídrem, bude mít ten leadership, tak já se ptám, zdali Máte nějakou přesnější představu, jak ten problém toho mechanismu řešení sporů, tedy ten odvolací orgán, jak se to bude řešit? Vy hovoříte o určité vize, aby VTO se adaptovala 21. století. Můžete i jaké jsou tedy konkrétní odpovědi na tu kritiku Spojených států? Můžete to rozebrat? Děkuji, Karin, Katlin van den Brandt. Děkuji. Děkuji, pane Deber. Vypadá, vy máte asi původem holandské jméno. Děkuji za úvod. Na jedné straně jste nám nasvěnil realistický obrázek, ale neměli bychom být tedy příliš ambiciozní, protože asi výsledkem nebude reforma, ale zároveň jste se snažil nám dát určitou naději, že je zde platform a že toto lze využít jako takový základ pro pokračování. Takže to je v této době nutné. Kromě toho eh, odvolacího orgánu, tak já se chci zeptat, vy jste samozřejmě i zmínil tu otavskou skupinu, co by měla dělat a podobně, ale potom zde máme ještě další iniciativy. Především máme zde iniciativu Nového Zélandu a Norska, které jsou také součástí otavské skupiny. a reforma eh, VTO propojená se změnou klimatu, takže to je mm, další téma, které se prosazuje. Takže já doufám mám naději v budoucnu, ale to znamená, že ta reforma musí reagovat na budoucnost. Takže je velice zajímavé, že eh, v MC12 můžeme eh, toto předložit. Nový Zéland Eh, eh, já, mm, mm, takže ta podpora je důležitá. Já myslím, že propojit to se změnou klimatu bude velice zásadní pro reformu VTO. Další otázky? Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane vyslanče, za mm, vaše názory. Jedno z témat, které jste zmínil, je otázka průmyslových dotací. To je důležité. Právě proběhla před chvílí diskuze na toto téma také. A zde existuje jasné vnímání, že stávající seznam zakázaných dotací podle pravidel VTO, že to nestačí, abychom řešili stávající situaci a narušení hospodářské soutěže kvůli dotacím, což vidíme. A v některých státech to tak je. A Potřebujeme tedy eh, i nový typ zakázaných dotací, něco nového mm, v dohodě VTO. Vypadá to, jako kdyby to bylo ve videohře, hře, když si musíte vybrat vaši zbraň nejprve a pak jdete do války. Ale mm, ta situace je, že všichni se chtějí vzít větší zbraně, takže my máme náš toolbox sice, sice ale realita asi je taková, že je třeba do toho toolboxu něco doplnit v tomto kontextu. Vidíte nějakou cestu vpřed? Eh, eh, tedy eh, jak řešit ty dotace, průmyslové dotace? o. Pan Vora, děkuji. Pan Buržova, děkuji. Děkuji za vaše úvodní expoze i děkuji, že jste se ujali vůdčí role VTO se eh, blížilo virtuálnímu kolapsu a naším prvním cílem musí být zachránit VTO. A byste mm, ale optimističtí, více optimista a v Kazachstánu. No, tam je třeba deklarovat náš zájem o multilateralismus, eh, o eh, obchod, který se bude opírat o pravidla a udržitelnost. Myslíte si, že skutečně není pochyb, že tento princip je posvěcen? A, že um, tam budou, že se tam bude diskutovat o technikálích, o různých postupech a podobně a že se tam nebude spochybňovat ten multilateralismus. A dále ten odvolací orgán, vím, orgán pro řešení sporu VTO, víme, že uh, uh, VTO uh, říkají, že v podstatě Eh, to je zbytečné. Ale svět eh, se změnil od roku 95, máme zde elektronický obchod a podobně, takže toto řešení toho orgánu pro řešení sporů eh, musí vzít do úvahy nový, novou situaci. Možná, že teď Eh, teď asi možná eh, spíše mm, eh, se vidí ta praktická stránka věci, třeba jaké jsou soudní výlohy, náklady na řešení sporů a pokud jde o rozvojové země a průmyslové dotace, myslíte si, že tady také lze s tím něco udělat? Paní Hybner, děkuji. Já chci poděkovat panu velvyslanci za tento přístup, i když to bylo velice diplomatické, ale ukazuje to, že my víme, my známe vaše úsilí a úsilí týkající se fungování eh, této skupiny, kterou eh, vedete a my vám věříme, máte naši důvěru, že se to podaří nakonec. Nicméně, jako Sven Simon, já také mám na vás otázku. Zdali byste mohl být konkrétnější, konkrétnější při hodnocení potenciálu pro to, jak USA eh, se zapojí do hledání konečného řešení problémů VTO jak do toho zapojit tedy Spojené státy, do toho hledání řešení. A dále eh, Brazílie a Jižní Korea mm, a jejich status rozvojové země. Myslíte si, že tato dvě rozhodnutí znamenají, že bychom mohli začít eh, i diskutovat o změně v této funkci VTO. Děkuji. A paní Kavaty. Děkuji, pane velvyslanče. Eh, jsem ráda, že tady je tolik hostů v Bruselu. Já vím, že do posud eh, změna klimatu zatím nefigurovala v reformě, v návrhu reformy otavské skupiny, ale já se vás na to ptám, co si o tom myslíte, především teď ve světle zelené dohody, ve světle pařížských závazků, tak by bylo dobré, abychom i Eh, při, eh, abychom v kontextu diskuzí o reformě VTO také se zabývali změnami klimatu. Takže jaké by mohly vypadat, jak by mohly vypadat eh, konkrétní návrhy, environmentální návrhy. Takže tady bych chtěla slyšet váš názor. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu velvyslanci za velice komplexní debriefing. Všichni asi souhlasíme, že stav VVTO je mm, pod velkým tlakem ze strany zemí, občanů, protože VTO není jenom organizace, která se zabývá obchodem, ale eh, Eh, obchoduje se za určitým, za určitým účelem a to je, aby to bylo prospěšné pro lidi, pro občany a pro jejich hospodářský, ekologický, sociální rozvoj. To mě vede k otázce. V otavské skupině probíhá již diskuze o tom, že by se měla otevřít reforma VTO těmto novým výzvám 21. století, protože Každá země může tvrdit, že hlavní zájem je rybolov nebo eh, doha round eh, kolo Stauha, takže každý vnímá ten vývoj jinak. A jak tedy <clears throat> nalézt pravidla pro všechny tyto úkoly, protože pouze systém opírající se o pravidla bude garantovat, že všichni budou moci participovat na tom světovém obchodě. Eh, podle stejných rovných podmínek. Musí to být inkluzivní a spravedlivé. Nejde pouze o volný obchod. Nejenom, že ten obchod musí být svobodný. A eh, změna klimatu. Je to problém? A jak je to se sociální politikou, politikou zaměstnanosti, po zaměstnanosti podle normativu MOP? Diskutuje se vůbec o tom v otavské skupině? A jak tedy do toho zaangažovat i ty, kteří zatím jsou mimo tuto skupinu? A jak je přesvědčit o těchto reformních myšlenkách? A já myslím, že k tomu a potom ještě jde o to vnímání ve veřejnosti. A já myslím, že je třeba nalé trochu více vody do té poloprázdné nebo poloplné sklenice. Pan Bizet z francouzského senátu. Děkuji, pane předsedo. Jenom taková jedna poznámka, jedna otázka na pana Belvislance. Eh, já nemám takový pocit, že eh, Spojené státy by chtěli úplně zničit VTO. Nejde o úplnou destrukci, spíše to blokují. Blokují proč? No, protože možná jsme dostatečně nebyli schopni vnímat jejich představy, nebyli jsme dostatečně receptivní, protože po určitou dobu ty, ti soudci toho odvolacího orgánu měli příliš mocnou roli. Pan Deniše v Ženevě, pan velvyslanec o tom mluvil. Takže tady není vůle to zničit. A moje otázka je tato. Vím, že existuje, možná pan velvyslanec nám to může precizovat, existuje takový postup, substituční postup, sub, postup náhrady, substituce v případě, že VTO bude zablokována. Můžete nám to upřesnit? tedy tak, abychom úplně neanulovali všechna ta řízení po dobu, než tedy Spojené státy eh, dospějí k nějakému lepšímu názoru. Děkuji. pan Farkanc, pan Hansen, děkuji. Eh, pane Belsanče mm, Deber, já jsem měl možnost se s vámi sejít již na začátku prosince v Ženevě spolu s eh, dalšími vyslanci eh, třetích zemí ve VTO a mm, mm, tam se tehdy diskutovalo o rybolovu, což máme také na programu později. Evropská unie teď připravuje reformu Evropského rybolovného eh, námořního fondu. To bylo hodně kritizováno v Ženevě. I paní, komis, paní předsedkyně komise van der Leyen i e, e, deklar, eh, i řekla, že se zavede ten Carbon Border Adjustment Mechanism, ten mechanismus, který se týká tedy dovážení vlastně v uvozovkách uhlíku. A takže zde my jsme hodně slyšeli o reformách a můžete trochu se vyjádřit i z pohledu Spojených států. Je zde nějaká možnost vůbec, aby eh, zde byl nějaký bod adjustment mechanismus, který bude kompatibilní s VTO? A já mám také velice krátkou otázku, pane velvyslanče. G33 také Eh, se vyjádřila k stávajícímu vyjednávání. A to především, oni se opírají okolo zdauha a je zde žádost uzavřít dvě neuzavřené kapitoly z Dauha. Jak vy to vidíte? Je zde nějaký kompromis, který se rýsuje? je zde možná modernizace a nebo skutečně ta situace už se zablokovala. A hm, ty nevyřešené problémy z kola z Dauha e, už jsou odsunuty na druhou kolej úplně, takže dobře. Děkuji předem za e, odpovědi předem, ale teď ještě dám slovo Denisovi, náš expert. Eh, na VTO z komise. Takže prosím, také byste mohl zareagovat. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Ano, tady hlavně se snažíme debatovat s panem velvyslancem Deborem. Já bych si tedy pouze na okraj dovolil zdůraznit určité záležitosti, které jako komise vnímáme, i když je to většinou spíše konvergentní záležitost. Kanada skutečně prokázala, že dokáže vést v rámci té organizace a my s ní se spolupracujeme. Nyní dvě věci pouze bych rád zmínil. Jednak je správné, že VTO nekolabuje. V Ženevě vše běží. Přesto však nám hrozba připadá signifikantní a je obtížné se zabývat tou reformou. Proto se domníváme, že ta reforma musí jít tedy velice do hloubky a týkat se všeho, nikoli pouze toho aspektu či toho odvětví, které souvisí s urovnáváním sporů. Musí být i transparentnost posílena, funkčnost upgradeována, a vzít v potaz vývoj, pokud chceme udržet funkční systém obchodní výměny založený na pravidlech. My jsme sami už přišli s určitými iniciativami a v některých případech jsou ty návrhy vypracovány společně s Kanadou, zejména týkající se toho druhého pilíře, tedy transparentnosti a monitoringu. Tam jsme spolu sponsory návrhu týkajícího se notifikací, jak zlepšit systém podávání notifikací a Kanada přišla i s návrhem týkající se fungování těch výborů, stálých výborů, které jsou tím krevním oběhem té organizace. A jinak eh, u té skupiny otavské tady připomenu, že se v Davosu konala zasedání té skupiny Kanada předsedala a nám se podařilo společně s ostatními eh, navodit eh, proces na politické úrovni založení takového mechanismu typu stop gap a to je další bod na vašem pořadu jednání. To byl takový klíčový moment, kdy právě otavská skupina se ukázala být tím facilitátorem a svést všechny zainteresované k jednomu stolu. A pak ještě ty výhledy, tam bych si dovolil uzavřít. Zdá se, že pan Velvison nám předložil reálný a um, kvalitní názor týkající se možných výstupů z MC12. Máme seznam, kterým se chceme zabývat, než se uh, vydáme na cestu na MC12, tedy řadu věcí, kde bychom rádi buď konkrétní výsledek, anebo při nejmenším seznam kroků, které budou dohodnuty, které k němu povedou. A pak ještě sdílíme s Kanadou jeden názor, totiž kromě vyjednaných eh, výstupů na MC12, MC12 můžeme vnímat MC12 jako takovou etapu na cestě navozování reform a tam samozřejmě je třeba mít ten institucionální prvek a i to, co zde bylo zmíněno, totiž, že jsou oblasti reformy VTO, které jsou zatím malhavé. Tam je třeba propracovat například aspekt eh, rovné, rovných podmínek, eh, mezer, průmyslových eh, dotací a pak ještě agenda, která bude vycházet dále než pouze obrat eh, výrobky. Jde o eh, obrat investicemi a službami rovněž. To není řádně pokryto. A co je velice významné, udržitelnost v rámci VTO. Ta není v současné době dostatečně ošetřena, při nejmenším ve většině případů většině členských států a přitom se jedná o takovou kotvu pro substantivní reformu. My, když hovoříme o reformě, tak naznačujeme, že se má jednat o institucionální reformu. Ale jde i o vyjednávací schopnost, tedy nadefinování eh, kolektivních cílů i záměrů VTO, definice speciálního zacházení a zakotvení plurilaterálních snah, které nás nepoškodí, ale zároveň se stanou integrální součástí VTO. Tedy to je středně a dlouhodobá agenda VTO a my doufáme, že právě díky spolupráci s Kanadou a ostatními jak před MC12 v průběhu, ale i po MC12, že to bude pokračovat. Děkuji Omlouvám se, ještě vidím zájem o další otázku. To je představitel senegalského parlamentu. Já bych si rád dovolil eh, zde se vyjádřit v té rozpravě. Zejména protože už brzy budeme moci z těch vyjádření jak si vyvozovat eh, důsledky. Musíme si ty informace rozhodně vyměňovat tak, abychom pak s tím patřičným energetickým nábojem mohli něco měnit. Doufám, že chuť k tomu máme všichni. Problém je, že kdykoliv se něco průběžně vyvíjí, tak je třeba ty změny zavádět, protože překážky jsou nevyhnutelné. A je třeba vše přizpůsobovat realitě. Držím palce otavské skupině a domnívám se, že by měli mít jak finanční zabezpečení, tak i nástroje ke své práci. Já jsem zde uslyšel určitou novou záležitost dnes, totiž hovořili jste o udržitelnosti a o nutnosti nových pravidel pro fungování VTO. Víme, že v praxi se to týká zejména apelačního orgánu, kde jakmile mají velké státy miliardové spory, tak ty menší, například africké země, které by potenciálně mohly mít eh, větší bohatství, ale v praxi jsou jakoby mimo. Já bych si přál, aby i menší země měly možnost se aktivně účastnit na všem Tedy ta pravidla by měla být eh, vyvážená. A u otavské skupiny by se mělo uvažovat i o podpůrných opatřeních, tak aby eh, ten, to bohatství, které generujeme, prospívalo celému světu. Děkuji, pane velvyslanče, máte slovo. Já děkuji všem. Ano, máte pravdu, moje příjmení je nizozemské přízemí, příjmení. Pokusím se zodpovědět všechny otázky, přestože je jich hodně. Ale ještě takovou doušku. Ten apelační orgán a co tam je třeba udělat. Řeknu jednu věc k tomu. Musíme být nesmírně opatrní, když posloucháme vyjádření USA. Je rovněž třeba oddělit taktické kroky od těch slovních vyjádření. Ono celá řada záležitostí, která se z Ameriky ozývá k apelačnímu orgánu, je něčím, čemu se musíme věnovat. A to už řekla i komise. E, VTO má tři větve a USA rovněž hovoří o tom, že apelační orgán nefunguje moc a členské státy příliš spoléhají na systém řešení sporu. Proto je to na členech VTO oživit vyjednávání. Co nyní máme? 174 stránek stížností a kritiky týkající se apelačního orgánu. A co od nich nyní potřebujeme? A my už jsme je k tomu vyzvali, aby nám konkrétně řekli, jak si to představují, co by tam mělo být. My rovněž vnímáme problémy. Kanada se nedomnívá, že ty problémy jsou až tak obrovské, jak to popsalo USA. Ani se nedomníváme, že blokování jmenování členů apelačního orgánu je vhodné co by reakce, ale rozhodně to nemůžeme ignorovat. Jsou tam běží tedy dvě aktivní vyjednávání. Jedna se týká rybolovu a tam USA zcela jasně hovoří o potřebě, aby se na MC2 dospělo k dohodě. A tam můžeme Američanům naznačit, že pokud se k té dohodě o rybolovu dospěje, tak to bude důkaz, že VTO přece jen funguje. A to bude mít i tu výhodu, že VTO dokáže, že si radí se záležitostmi udržitelného rozvoje to je 14.6 těch milenijních cílů, těch cílů tisíciletí. A my je naplňujeme, reformujeme v praxi a dokazujeme schopnost si poradit s něčím, co máme jakoby v popisu práce. Pak ještě by bylo zajímavé, jak SNDT by mělo fungovat. Kanada je toho názoru, že SNDT nefunguje ve váku. Když se vyjednávají dohody, tak eh, oni mají určité místo a eh, pak se to eh, jakoby ta pravidla tomu přizpůsobila. Takže než abychom šli a řekneme, máme nárok na SNDT a tady je pravidla a jo, takže to eh, ty výjimky z pravidla či jiné zacházení, to by naopak mělo následovat poté, co to ta pravidla umožní. Pustíme se tedy nejdříve do vyjednávání dohody k rybolovu a dokažme tím, že VTO je funkční. A to nás vede do, eh, k otázce reformy apelačního orgánu nejdříve dokažme USA, že jsme schopni vyjednávat, že jsme schopni ve všech jiných ohledech VTO přimět k řádné úloze k plnění té úlohy, kterou má plnit a nyní se budeme snažit apelovat na Američany, aby nám řekli, jak chtějí reformovat ta pravidla. Američané hovoří o tom vrátit se k roku 1995. Ale já se domnívám, že bychom spíš měli reagovat na 21. století. To je takový téměř vlastní přirozený rys VTO, že se tam stále to pnutí z USA objevuje. A nyní EU Japonsko a OSN mají text, my bychom rovněž chtěli sehrát svou úlohu a rozběhnout diskusy k těm průmyslovým dotacím. Nevíme, jaké to bude mít tempo, jak rychle se nám do toho zapojí ostatní členské státy, což ale neznamená, že bychom to rozběhnout neměli. Je třeba někde začít a my jsme rádi, že ty tři zmíněné státy už to navodili, to téma. Ale pohlížíme na to jako na relativně dlouhodobý projekt. MC12, možná tam můžeme tomu změřit tep, tomu tématu, ale nedomnívám se, že by tam mohlo vzniknout něco hmatatelného. Na pokroku však pracujeme. Tak obecně obchod a udržitelný rozvoj. a EU je součástí toho seskupení zemí, tam se pracuje na prohlášení k obchodu a udržitelnému rozvoju. Chceme tomu věnovat půl dne 8. června, než se zahájí ministerská část. Nejdříve tedy e, prohlášení, jak to zapadá do VTO a pak celá řada různých eh, přednášek týkající se ať už iniciativě k plastům, oběhové ekonomiky, eh, odvětvových eh, aspektů a tak dále. Ono už je to něco, co musí nastat. Všichni na to čekají. Vím, že někteří eh, členové se rozhodli nepodepsat eh, tu deklaraci, ale to neznamená, že v tom nelze pokračovat. Co zatím nemáme, je formální vztah VTO s mezinárodními environmentálními, ať už dohodami nebo organizacemi. My bychom rádi, například s ICUN, s tím panelem pro klimatické změny, měli jakýsi formální vztah. A to mm, nastavování pravidel nesmí být vnímáno ani jako protekcionismus, ani jako mm, co si, co je zlomyslné povahy potenciálně, co může páchat zlo. Právě naopak, v Nursultánu se tomu musíme věnovat, aby ta image byla jiná. Stejně tak dohoda o um, dotování rybolovu, tam dokážeme, že je to proveditelné, že jsme schopni u všech 144 členů navodit něco, co jim pomůže a zároveň pomůže celému světu. Je třeba to mít pod kontrolou a tam tu dohodu cíleně dovést ke zdárnému konci. Co ještě? V úvodu jsem se náznakem zmínil, že USA rovněž kritizují vyjednávání, ale jak my na to jdeme? totiž zemědělství. To je další zátrhel. Vy jste, pane předsedo, zmínil G33. Mnohé země se snaží tlačit na pravidla týkající se vnitrostátních dotací, případných stropů a tak dále. Ale zdá se, že pokud se chceme pohnout kupředu v oblasti zemědělství, musí to být mnohem komplexnější, komplexnější komplexněji pojednáno. Chceme nejdříve začít cestovní mapou, kde budeme mít určitou představu, o čem vyjednávat kdy a jak si ta témata skloubit i s agendou z Doha. Je třeba navodit prostředí, které bude vnímáno pro země, že je jim to ku prospěchu. Nesmíme připustit, že určité země budou mít pocit, že pouze dávají a že ti ostatní jim něco odebírají, protože pak se kupředu nepohneme. Pak ještě komise nám řekla něco, co se vlastně, co navazuje na to téma zemědělství, že je třeba pracovat totiž na všech třech pilířích a jeden z nich je transparentnost. Ano, transparentnost to je významná záležitost, která souvisí s fungováním VTO a tam nám ještě mnohé schází. To i USA zdůrazňuje, že ty notifikace, jak jsou mm, navrhovány Kamandou, tu transparentnost podpoří. A v zemědělství je to kritický prvek a my doufáme, že do MC12 tam bude návrh týkající se transparentnosti v odvětví zemědělství. Tedy VTO a jeho reforma se nemůžou omezit pouze na apelátní orgán. Budou se týkat všech tří pilířů, v nichž se pracuje, což zároveň znamená, že my představitelé členských států si nejdříve musíme zamést před vlastním Prahem, přesvědčit se, že my dodržujeme eh, ta pravidla, která chceme že podporujeme spolupráci na půdě VTO a že jsme ochotní i sami být transparentní a podpořit tu reformu ve všech třech pilířích. Pak ještě závěrečná poznámka k tomu apelačnímu orgánu a obecně k urovnávání sporů. I v rámci urovnávání sporů nelze uvažovat o reformě pouze v kontextu apelačního orgánu. Musíme se zamyslet nad celkovým fungováním mechanismu jakéhokoliv řešení sporu a jak pokud přijde něco na program jednotlivého výboru ve smyslu obav týkajících se obchodní výměny, jak s tím zacházet. Zde komise naznačila, že sama přijde s návrhem. Tedy jiné způsoby, jak si s tím poradit, aniž bychom to museli eskalovat až do etapy řešení sporu. Možná si to někdy můžeme mezi sebou vyříkat, což bude znamenat menší tlak na ten apelační orgán. A je možné hovořit o sestavování panelu u urovnávání sporu. My se zatím soustředujeme na ten apelační orgán, protože na tom záleží USA a protože je to akutní, ale ta debata o řešení sporu musí být obecnější a týkat se i té nižší úrovně. Ono Doufám, že jsem všechny dotazy zodpověděl, ale možná mi něco uniklo. Tak se ozvěte. Děkuji, Děkuji. pane Debore. Děkuji vám. A možná ještě poslední otázka. Probíhá tu, proběhne parlamentní konference ještě před MC12 a jsou tu určitá konkrétní přání otavské skupiny vůči parlamentní konferenci. Co vy na to? Ano, ta poslední vaše otázka je asi nejvíce nespravedlivá. Já si myslím, že jedním z těch nejhorších eh, výsledků, možná jsou tu dva výsledky, které si nepřejeme, aby vzešly z MC12, tedy aby nebyla dohoda ohledně rybolovu a druhá nezávisle na rozhodnutí MC12, aby se odešlo a řeklo, že to byla pohroma. Já nevěřím, že to bude pohroma. Já myslím, že z MC12 vzejde závěr, že to bylo užitečné setkání a doufám, že i političtí lídři řeknou, ano, není to perfektní, ale máme tu jakýsi zárodek, abychom zapracovali na reformě kupředu. předu Eh, s ohledem na MC11 to proto bylo charakteristické, že mnozí oni říkali, že to byla pohroma. Většina eh, z nich eh, ani nepůsobila multilaterálně, ale když byla zavedena MC11, tak to bylo poměrně překvapivé. I ta prohlášení následně. A je třeba mít tedy na paměti, že něco takového byl problém něco e, tam zaznělo a byl jsem na to upozornil. Politické ministerské prohlášení ty nezazněly na MC11, možná zazní na MC12 a zase bych vás chtěl vyzvat, abyste tady nevnímali ten nedostatek politických prohlášení jako selhání MC12. MC12 by měla být hodnocení tím, čeho se dosáhlo, těmi konkrétními kroky, nějaké prohlášení eh, by byla, eh, myslím, taková prázdná. Chtěl bych tedy upozornit, eh, že bychom měli podporovat systém, neměli bychom být úplně tak hodní a říkali, že všechno je růžové, ale měli bychom i nadále pokračovat v naší práci. Já vám děkuji za vaše vyjádření Doufáme, že i my budeme nápomocní. Tímto tedy končíme bod číslo 18. A v rámci bodu číslo 19 nás čeká videokonference v 11 hodin. Vše je připraveno. Jak jste, pane velvyslanče, zmínil, nejdůležitějším bodem na MC12 bude otázka rybolovu, jednání o ohledně podpor rybolovu bylo zavedeno v roce 2001, eh, to bylo ještě v rámci ministerské konference z Doha a následně tedy to byly různé kroky, různý vývoj a doufejme, jak velvyslanec Debor řekl, budeme mít i výsledky ohledně rybolovu v rámci MC12. Otázkou je, kde se nacházíme nyní, jaké jsou ještě ty nedořešené otázky a co my jakožto poslanci můžeme dělat. No a mne těší, že pan velvyslanec Santiago Wills z stáleho zastoupení Kolumbie u VTO je nyní spolu s námi prostřednictvím videokonference. On je předsedou pracovní skupiny pro pravidla VTO, která se právě zabývá podporami eh, rybolovu nebo dotacemi na rybolov. A Následně si vyslechneme paní Alice Tipping z Mezinárodního institutu pro udržitelný rozvoj v Ženevě. Ona je odbornici právě na jednání ohledně dotací na rybolov. Pane velvyslanče, byli si slyšíte nás? Zdá se, že ano. Výborně. Takže prosím, já vám okamžitě předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl poděkovat za tuto příležitost, že se s vámi můžeme spojit prostřednictvím videokonference. Jak jste ji řekl, Alice Tipping a já a pohovoříme na témata jednání o dotacích na rybolov v rámci VTO a Rád bych tedy přispěl tímto mým úvodem o tom, co děláme na dané téma na úrovni VTO a pak samozřejmě po té, co pohovoří Alice, ještě může proběhnout diskuze. Jak jste předeslal, jsem nyní eh, předsedou pracovní skupiny o pravidlech VTO ohledně toho, jak probíhají dotace na rybolov. Samozřejmě budu hovořit jakožto předseda skupiny, nebudu hovořit jménem celé skupiny nebo nějaké členské země VTO ani mé země Kolumbie na úvod ještě chci říci, že vše, co řeknu, tedy jsou mé osobní názory. Na úvod ohledně toho, jaký máme mandát, jak již zřejmě víte, jednání na úrovni VTO ohledně dotací na rybolov již probíhají dlouhá léta. Vy jste právě zmínil, že byly zahájeny v roce 2001, to znamená už téměř 20 let. Tato jednání, když byla ještě hodně mladá, tak jsme mohli hlasovat. A nyní ale tedy nastal čas, abychom my, členové VTO, tedy již jaksi um, umožnili, aby toto dítě dospělo. Máme mandát v rámci cíle udržitelného rozvoje 14,6 a 11 z ministerské konference VTO, tedy odstranit dotace na nelegální, nenahlášený, neregulovaný eh, eh, druh rybolovu a také takové dotace, které vedou k nadměrnému rybolovu v rámci SNDT, tedy speciálního odlišného zacházení globální zásoby ryb nejsou zdravé, situace se zhoršuje. Podle FAO 43 zásob ryb jsou podrobeny přehnanému rybolovu. A také je pravda, že rybolov eh, tvoří podstatnou část ekonomických příjmů mnohých zemích a pro jejich rybářské komunity je eh, jediným zdrojem potravy. Jsou to miliony lidí po celém světě a ryby představují 20 příjmu bílkovin pro 3,5 miliardy osob a je to eh, jedna z nejobchodovanějších komodit na světové úrovni, nicméně zásoby ryb se nacházejí ve špatné situaci. To znamená, že ani eh, tato ohrožená situace s rybolovem nepřispívá zlepšování situace zaměstnanosti a nesprávné podpory nebo dotace situaci také nezlepší. My nemáme přesný nápad na to, eh, nebo přehled o tom, jak je to přesně s vyčlenováním těch podpor nebo dotací na rybolov. Třeba na to, že se udělají v případě ukončení rybolovu, ukončení, akva, eh, ukončení rybolovu nebo na zahájení akvakultury. Co se týče hodnoty dotací, ty se také liší globálně kolem 35 miliard eh, dolarů v roce 2018. 22 miliard ale bylo eh, následně ohodnoceno jako škodlivé takže my můžeme říkat, že je to přesná částka nebo je to méně, ale i kdyby to byla jenom polovina, tak je to hodně prostředků, které se takto vydávají na podporu udržitelnosti. S takovýmto mandátem tu máme tedy jasný problém k vyřešení. Ty eh, dotace se už používají dlouho a vy si říkáte, proč je to tak dlouho ten problém. Částečně proto, že jednání není tak jednoduché. Už tu máme mezinárodní dohody a legislativu a zprávu rybolovu. Máme úmluvu, OSN, také dohodu o rybolovných zásobách plus celou řadu dalších mezinárodních dohod, etických kodexů a pravidel. Zrušení eh, těch škodlivých dotací tu vlastně neexistuje. Je třeba to nějak včlenit do těch dalších legislativních textů. To není jednoduché, ale je třeba to sladit s těmi právními normami. No a pak máme také nedostatek důvěryhodných údajů. Nelegální rybolov není tak eh, bez ceny, ale O něm nemáme konkrétní údaje a proto se nemůže zapojit do těch podpor. Ty nelegální, nenahlášené eh, mm, eh, druhy rybolovu představují miliony tun ročně. Proto nebo si myslíme, že ne všichni členové tady o tomto druhu rybolovu neinformují, neposkutují informace ani um, objem. A OECD má určité odhady pak musíme brát také v potaz, že dohoda VTO ohledně dotací na rybolov bude právně závaznou dohodou, tedy bude mít přesná ustanovení. To je důležitá a musí se uplatňovat mezi všemi 164 členskými zeměmi. Do určité míry můžeme používat i jiné eh, dohody, jako třeba pro definici, ale prozatím nemáme jasně stanovenou definici na mezinárodní úrovni, také co se týče udržitelnosti a podobně. Eh, nyní většina eh, delegací souhlasí, že VTO těžko může připravit nové definice, takže se snažíme vyřešit danou situaci provizorně. VTO se také snaží dohodnout, eh, dospět k nějaké dohodě. Je to vůbec poprvé, kdy se jedná o jednání na úrovni VTO ohledně udržitelnosti. Proto musíme změnit i my naše vlastní nastavení o tom, jak to bude, může mít dopad na eh, obchodování, i když zatím neznáme nějakou přesnou eh, hodnotu ale dopad, jaký může mít eh, um, obchodování na udržitelnost, je pro nás důležité. No a nyní několik pozitivních informací výhoda toho, eh, že ukončíme něco, o co již jednáme 20 let. To určitě může být, eh, mít pozitivní dopad. Jak jsem předeslal, máme jasný mandát a opravdu jsme zavázáni, všichni členové jsou zavázáni, aby se to projednalo na ministerské konferenci v Černu v Kazachstánu. Také máme strukturu pro dohodu i dobré myšlenky o tom, jak by mohl ten konečný výsledek vypadat, konkrétně zákaz eh, dotací na ty nelegální nenahlášené rybolovy a nebo eh, rybolov těch druhů, které jsou již eh, přehnaně vylovovány. Přejeme si přispět takto k skoncování přehnaného rybolovu. Ale jak toho dospět, to bude těžké. Vzájemně se totiž některé státy obvinují, že příliš chrání své eh, domácí národní zájmy. Ehm, tak to se obvinují, ale myslím, že kromě toho je třeba opravdu dospět nějaké dohodě v červnu. Ovšem, já tu mám i šest takových mediátorů. E, každý e, pracuje na jedné oblasti. Jeden má e, nenahlášený rybolov, jeden má overfishing na starosti a tři pak pracují na další témata, které jsou, se toho také týkají. Loni jsme připravili návrh textu, který byl využit pro jednání v rámci těch nových návrhů. Já jakožto předseda jsem mi požádal, aby připlavili nový návrh textu. Um, to jsem učinil na posledním setkání loňského roku, takže od eh, nového roku pracuji na vylepšení toho textu a v brzké době začneme tedy dávat jednotlivé kousky dohromady v jeden dokument a pak tedy všichni uvidíme i to propojení mezi jednotlivými oblastmi. Tento týden se s kolegy setkám abych zjistil tedy, jak můžeme vše, eh, jak si vložit do rovnováhy, ale důležité je, aby ten text nebyl takovým seznamem vánočních eh, přát, eh, přání. Musíme se soustředit na podstatu. Pak budeme muset následně jednat o tomto dokumentu na úrovni ministrů či komisařů i v souladu s EU protože to bude opravdu předmětem důležitých eh, jednání v Kazachstánu v červnu. EU bude samozřejmě zapojena do každého kroku a my úzce spolupracujeme také s velvyslancem EU v Ženevě a také s delegací v Bruselu. EU je opravdu výsostně důležitým partnerem v jednání a ten význam a také sebou přináší zodpovědnost EU a další významní aktéři musí prokázat svou angažovanost, politickou vůli a ostatně už nám ani nezbývají čtyři měsíce, pouze tři a půl, než tedy se bude očekávat od VTO dohoda. To neznamená, že členové VTO se musí, musí odsouhlasit e, cokoliv. Potřebujeme rozumné řešení a to od všech kolegů. A, pak úspěch eh, tady toho leží v rukou členských států. Selhání nebude dobré, bude špatné i pro oceány, pro cíle udržitelnosti, na kterých se dohodli naši politici. No a na závěr vám děkuji, že jste mi naslouchali a za tu možnost, že to mohu být s vámi prostřednictvím videokonference a těším se na diskuzi. Děkuji. Já vám děkuji, pane velvyslanče za aktualizaci informací o dotacích na rybolov a nyní bych tady chtěl vyzvat paní Tipping, aby pohovořila. Já vám děkuji, pane předsedo. Já počkám, až tu budeme mít prezentaci. Děkuji. Takže v první řadě chci poděkovat za pozvání. Jmenuji se Alice Tipping a pracuji v think tanku v Ženevě v rámci Mezinárodního institutu pro udržitelný rozvoj. My velice eh, zblízka sledujeme vývoj ohledně eh, dotací na rybolov již po dlouhé roky. A nyní bych vám chtěla tedy velice stručně přednést tedy, o co se jedná a následně eh, tedy eh, i kolegové z komise eh, uvidí tedy, co za těch 10 minut v rámci těch podrobných detailů mohu říci dvě věci, které bych vám chtěla říci k tomuto detailnímu obrázku. Jsou tady zejména ty barvy. Tady na té mapě máte znározněno, kde jsou ty formálně hodnocené zásoby ryb a tloušťka těch línií hodnotí tedy ty zásoby ryb a pak tedy ta barva je, do jaké míry jsou ohroženy. Některé tedy rybolovné, eh, eh, o některých eh, rybolovných místech víme hodně, v Atlantiku, v Pacifiku a pak jsou tu určité oblasti, o kterých víme jen velmi málo. To jsou ty velice úzké linky dole v Indickém oceánu tady tedy máme tedy dotace do takových odvětví, které využívají zdroje, o kterých víme jen velice málo. To je tedy ta první část ohledně těch dat a o tom, jak je složité s nimi pracovat. Druhá věc. O tom a také hovořil pan velvyslanec Wills. To jsou tedy ty výzvy, kdy máme stanovit, kolik vlastně těch dotací směřuje do odvětví tyto grafy vlastně odrážejí tu analýzu vykonanou podle posledních kompletních odhadů za rok 2019. Vlastně se to z, toho, z těch údajů, které jsme měli veřejně dostupné o dotacích, vyplývá z toho, že většina dotacích, o kterých víme, už eh, před nějakými desíti lety, tak směřovaly do toho velkorybolovu. rybolovu a mnohé z těch e, dotací, které bychom si přáli jak si alokovat, měly směřovat spíše do menšího druhu rybolovu. A takže z toho vyplývá zase, čím více toho e, využíváte, tím větším jste e, příjemcem. Často ale nesnadno vlastně zjistíme, jaké míry dotací jsou poskytovány, ale prostřednictvím těch veřejně dostupných informací vidíme, že více dotací směřuje do toho velkorybolovu. Takže pan velvyslanec také zhrnul některá tato témata. O co se snažíme? Máme tu takové tři pilíře pravidel. V první řadě tedy ta ideální situace, kdy se zakáže nelegální, nenahlášený, neregulovaný druh rybolovu, za druhé ty s velkou přemírou lovené druhy ryb zakázat, tam dotace a pak třetí pilíř pravidel, tam by se měla připravit určitá ustanovení pro takové dotace, které by eh, prostě nesměřovaly domy s, nadměrným, s nadměrnou kapacitou nebo s nadměrným rybolovem. To znamená, tak, abychom zjistili, co by se prostřednictvím těchto dohod vlastně mohlo získat jak tady můžeme uplatňovat určitá uspořádání, jakou cestou to řešit. To jsou ale prostě ty tři eh, základní pravidla. Já vám poskytnu samozřejmě i kopii tady této prezentace. Takže ten obecný přístup v rámci jednání je tady zakázat eh, činnost těch operátorů, těch subjektů, kteří eh, spadají do EU. U To může tedy zakázat ten samotný stát, ve kterém posky, uh, oni vykonávají činnost, nebo stát eh, vlajky té lodě, nebo regionální správní organizace, tak to může také postupovat. Tyto organizace už vlastně mají i seznamy plavidel, kde se osvědčilo tedy, že uplatňují tento druh nelegálního rybolovu. To je nějakých 130 plavidel z těch několika milionů flotily. No a v neposlední řadě pak ještě EU nedávno předložila také myšlenku, že to určení může být také e, spuštěno těmi e, přístavními orgány. A ještě jedna věc, e, ty dotace v případě, kdy se zjistí, že dané plavidlo se zapojilo do IUU, že i samotné plavidlo se takto může označit. Myslím, že EU má takový systém, který je tomu podstatně podobný a uplatňuje jej. Co bych tu chtěla zdůraznit? Myslím si, že panuje všeobecná zhoda ohledně VTO, že otázka toho určení je pravidlo a ne povinnost. Pokud to bude tedy to určení, tak to spustí právě to eh, stažení dotací. Ale jak, jaké by to měly být eh, podmínky, řádné podmínky pro celý proces? Má se prokázat, že to určení ze strany pobřežního státu bylo uh, tedy eh, například spuštěno eh, neférově, aby někoho poškodili a jaká je míra proporčnosti v těchto pravidlech, nějaké menší porušení, zda by mělo vést také ke stažení dotaci a podobně. Takže to byl tedy ten první eh, pilíř, který se týkal nelegálně nenahlášeného rybolovu. Pak druhé rozsáhlé pravidlo, pak eh, je tady ukončení těch dotacích u příliš lovených eh, druhů. Konec eh, dotací a, a jsou tu dvě podmínky, kdy tady ten, ty zásoby ryb již nejsou pokryty anebo jsou podstatně ohroženy. Tady reagujeme na ty obavy nejrůznější několika zemí které mají určité druhy ryb, které jsou přehnaně odlobovány, ale zase mají podmínky pro obnovu těchto eh, rybích zdrojů. Takže co, o co se tady snažíme v rámci tohoto konceptu návrhu? Pokud tedy opravdu se snižují zásoby ryb, tak ukončíme dotace, ale ehm, tím tedy neplníte jeden bod, no ale pak je třeba také uznat, kdo bude definovat tu situaci, kdy už dochází k přemíře rybolovu, takže je třeba tu mít jasné definice s biologickými aspekty, co se týče eh, míry výlovu, anebo umožnit, aby příslušné národní orgány rozhodly o té přemíře eh, rybolovu, anebo s nějak eh, nastolit rovnováhu mezi oběma možnostmi. Takže to jsou první dva pilíře a pak tady si myslíme, že máme poměrně jasný obrázek, že víme, jak by to možné pravidlo mohlo vypadat. Ale ten třetí pilíř je poměrně odlišný. Takové obecnější pravidlo pro ty dotace v případě nadměrného rybolovu nebo nadměrné kapacity. Tady je několik možností, jak postupovat. Stále ještě máme různé názory, jak by to mělo vypadat. Jedna z těch možností je zakázat dotace které eh, fungují na základě capital costs a pro ty malé eh, rybáře by se to uplatňovalo a pro velké rybáře v těch výlučných ekonomických zónách, zejména u těch velkých partnerů. Tady by to mělo směřovat k tomu, že ty velké, eh, velké rybolovné plavidla, které fungují mimo svůj členský stát, tam by se to zakázalo. Pak eh, takové širší, eh, širší uplatňovaný zákaz, eh, pokud tedy neexistuje nějaký řádný plán pro rybolov. A co je tady důležité, to je ta myšlenka Greenboxu. Kdo jste sledoval také zemědělské diskuze na úrovni VTO, tak znáte tento koncept. Jsou to vlastně různé možnosti, různé návrhy, kde by byly seznamy těch dotací, které se mohou poskytnout za určitých okolností, třeba výzkum a rozvoj, bezpečnost nebo obnova po nějaké přírodní katastrofě. Takže otázkou je, zda bychom měli mít tento výčet, tento seznam možných dotací a za jakých okolností je umožnit. A pak jsou tu zase další soubory pravidel v rámci tohoto pilíře. Jeden je takový situační přístup, týkající se zákazu kontrol, když jsou tu nadměrné tedy rybolovné kapacity, kdy se očekává tedy, že se znovu obnoví e, zásoby ryb. Pak je to také myšlenka zakázat dotace, kdy se e, e, provádí rybolov mimo výlučnou ekonomickou zónu členského státu, pouze na širém moři. Někdo to vidí tedy zacílení pouze na širé moři nebo v jiné ekonomické eh, výlučné zóně. A pak zákaz třeba pro lodě, které změní vlajku, kdy prostě změní vlastnictví v průběhu, té, se, eh, v průběhu toho rybolovného roku. Takže to jsou taková kvalitativní pravidla A navržena i kvantitativní pravidla, v podstatě jako v zemědělství. Jedna z myšlenek je, že bychom měli mít takový limit na ty dotace a vyjednávat tedy snižování úrovní dotací. Například Spojené státy s Austrálií, Jižní Amerikou, ty navrhly podobný model, to znamená rozdělit ty členy VTO a ty, kteří loví více než jiní, tak ti by, by podléhali eh, striktnějším pravidlům menší země, eh, tak eh, ty by, mm, tam by ta pravidla snižování redukcí byla méně striktní. I zajímavé je, že Čína také navrhuje tento kvantitativní Eh, přístup, na tom se dohodli vlastně s USA, ale jejich přístup je jiný, je daleko flexibilnější pro rozvojové země, které by nadále mohly poskytovat dotace. Jedna z klíčových otázek eh, je jak by to mělo fungovat. Měli bychom mít nějaká vyjednávání mezi členy, jak by měly vypadat úrovně dotací, jak by se měly snižovat, anebo bychom měli mít eh, nějaký takový eh, přístup, který by byl jaksi do budoucna, eh, to znamená odhad, jak ty dotace by se měly vyvíjet. <clears throat> A potom je zde přístup číslo 6 tedy v tomto pilíři. Ten je předmětem žhavých diskuzí zdali eh, ten či onen přístup, nebo by se měl, měli skombinovat ty mm, přístupy, mít takový mix pravidel. A potom takové prů, taková průvěřová, průvřezová témata, o těch nebudu hovořit detailně. Zde Eh, zde mm, potom eh, jsou to aktivity na moři, tedy divoký rybolov, to znamená ne akvakultura, ne tedy ten průmyslový rybolov a podobně tedy. Takže eh, potom zvláštní diferencované zacházení, ano, mm, jak řekl pan velvyslanec Debor, mm, také vysvětlil, co je zajímavé, že tato vyjednávání o dotacích na rybolov v podstatě také řeší ty problémy diferencovaného zacházení, protože eh, mm, eh, ty, eh, kteří, mm, ty, kteří nejvíce loví na světě a nejvíce dotují, to jsou rozvojové země. Takže většinou tradičně ty rozvojové země měly větší flexibilitu, ale tady v tomto kontextu to nefunguje. Řada návrhů, které jsou na stole, jsou určena k tomu, aby se mohla aplikovat na všechny členy to znamená, ne, že by tam nebyla ta klasická diferenciace mezi rozvinutými a rozvojovými. Eh, to znamená, byla by to pravidla, která by vycházela z toho, kdo je větší, kdo jak ten problém způsobuje, kdo přispívá k tomu problému. A takže eh, ne žádné diferencované přístupy, kromě výjimek, které mohou existovat podle geografické pozice, podle toho, jak velký či malý ten rybolov je, potom přechodná období, takže je zde v toolboxu celá řada nástrojů, které mm, mají pomoci dohodnout se způsobem, který bude reflektovat realitu eh, globální ekonomiky v dnešní době, s tím, že samozřejmě budou zohledněny i politicky citlivé otázky. A než uzavřu, tak ještě z pohledu občanské společnosti vidíme, že tato vyjednávání jsou zcela zásadní eh, a mm, eh, zde je třeba, aby vlády našly způsob, jak řešit ekologické, environmentální eh, problémy a využívali k tomu multilaterální formy spolupráce. Jsme optimisti, může to fungovat a budeme doufat, že MC12 skončí úspěšně. Děkuji. Ano, to je úplně jasné. Tedy, ale teď půjde o ty detaily, tam je vždycky problém. A, takže mít právně závaznou dohodu, no to je složitá věc. A skutečně to znamená velice detailní diskuze. A teď dám člono čle, dám slovo našim členům. Pan Amato jako první. Děkuji, děkuji všem, děkuji všem přednášejícím. Tedy evidentně to je problém velice složitý, eh, který se vleče již od roku 2001. A zde chceme poděkovat eh, za úsilí v boji proti těmto dotacím, protože eh, o co nám jde? Jde o udržitelný rybolov přece. My jsme velice atraktivním trhem, nejvíce atraktivním na světě a naše flotily musí plnit velice striktní, v podstatě nejstriktnější standardy eh, sociální, ekonomické na celém světě a zároveň musí si konkurovat s flotilami, které nejsou z EU a jejichž produkty často jsou levnější a mm, nejsou eh, udržitelné z pohledu tedy udržitelnosti. Je pravda. Můžeme si položit otázku, jak to je s těmi dotacemi a nech, nemůžeme demonizovat rybolov, ani eh, nemůžeme spochybňovat eh, všechny kategorie dotací či pomocí, protože eh, když ta dotace musí být skutečnou pomocí. Já zcela souhlasím, aby, abychom eliminovali, zakázali pomoci, tedy dotace flotilám, které provádí IUU, tedy ten nehlášený legální rybolov. Zde eh, je třeba velice efektivně bojovat. Eh, eh, některé země to dělají dobře, mají ten systém žlutých karet, červených karet například, a takže není možné dávat dotace takovýmto flotilám, které třeba těm flotilám, které dostali tu, tu žlutou či červenou kartu je třeba, abychom také měli nějaký takový systém preferencí, a, abychom eh, tedy eh, abychom tedy nebrali to, co je od flotil nebo zemí, kde, eh, kde mají tu červenou kartu je v tomto případě je třeba omezit dotace těm flotilám, které provozují nehlášený nelegální rybolov. IUU ale eh, nemůžeme ani dávat dotace, eh, které by vedly k nadměrnému rybolovu. To je logické, s tím souhlasím. Ale eh, my příliš se, jsme zahleděni sami do sebe, do Evropy a vidíme to z pohledu našich flotil, ale mm, zde máme země mimo EU, EU které jasně, evidentně dotují flotily, které bez pochybu bez pochyby nerespektují nejenom environmentální normy a udržitelnost, ale ani nerespektují emise CO2 a ani nerespektují tedy ty kapacity, to znamená, dělají ten nadměrný rybolov a vůbec ani tam nemáme žádnou kontrolu dat údajů o těchto flotilách. To jsou především flotily z Azie, které využívají eh, v podstatě ty dotace proto, aby mohli Eh, eh, aby mohli rozšiřovat své flotily a takový příklad, který znáte všichni velice dobře, to je Rusko. Rusko, které dotuje, podporuje finančně z veřejného rozpočtu 30 nákladů na výstavbu lodí a řada nebo mnoho eh, těch lodí je skutečně obrovských. A takže tam potom nemohou konkurovat za stejných podmínek s našimi flotilami. A závěrem, myslím si, že toto je téma, jak říkal pan předseda, kde eh, je problém vždycky v detailech. Já chci, abychom ale nedemonizovali subvence do rybolovu, protože rybolov je zásadní sektor. A již tady máme obrovský deficit v rybolovu. A, a včera jsme na výboru pro rybolov také e, o tom hovořili a hovořili jsme o spotřebě ryb, která je deficitní, takže je třeba zvrátit spotřebu ryb, tedy aktivity, ak, třeba akvakultury, která často také je takto demonizována. Je jasné, že je třeba zde rozlišovat ty mezi těmi takzvanými dobrými subvencemi a špatnými subvencemi. A jak jsem řekl, je třeba i hodně se zaměřit na ten malý rybolov eh, ze strany těch malých eh, rybářů, kteří více respektují životní prostředí, to podporovat. A také eh, mm, je třeba i se zaměřit na ty dotace, které jdou do rybolovu, který se snaží plnit environmentální, ekologické, sociální účely a jde o to i podporovat ty rybáře, aby mohli <clears throat> lovit za lepších podmínek. A ne, aby lovili více, ale za lepších podmínek lépe. A tady přece jde o udržitelnost a udržitelnost musí být ve, vo, ve v obou oblastech, nejenom v životním prostředí, to je jasné, ale také i v oblasti těch lodí a těch, kteří pracují v tomto sektoru. A proto také potřebujeme subvence abychom zajistili tu udržitelnost v obou oblastech. A já si myslím, že v tomto náš parlament pracuje dobře, dobrým směrem, ale to, co jsem hlavně chtěl sdělit, nedemonizujme subvence do rybolovu. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji a další řečník je pan Farungia eh, z Commonwealthu. Děkuji. Děkuji. Jedná se o nesmírně důležitou záležitost z pohledu Commonwealthu. Jak víte, Commonwealth združuje 54 zemí a ten problém vychází na povrch neustále. Zejména z pohledu nehlášeného, nelegálního a neregulovaného rybolovu, to je záležitost, kterou je třeba se zabývat bezodkladně. Většina členů Commonwealthu jsou rozvojové země a já si vzpomínám na zasedání Argentíně, to bylo v roce 2017, kdy byla sepsána ministerské rozhodnutí a ty eh, cíle, rozvojové cíle tisíciletí, které mají být naplněny do letošního roku, tak tam se hovořilo o rušení těch dotací v rybolovu, které přispívají k navyšování přehnaných kapacit, k eh, přílišným odlovům a které rovněž přispívají k tomu IUU. A nyní moje otázka. Vyjednává se už více než 20 let a já to všechno sleduji. Tady důležitý příspěvek jsme si i vyslechli důležitý hlas, že nastal nejvyšší čas se k něčemu dopracovat. Při nejmenším k jakému si vzorci, díky němuž si nastavíme rovnováhu těch dotací. Rozhodně to nesmíme ignorovat. Ono přece musí nastat jakýsi pokrok. K čemu ty roky v opačném případě byly? Já v Commonwealthu zastávám názor, že je třeba pokračovat na základě vědeckých poznatků, abychom měli přesvědčivější argumenty k tomu, aby bylo schopné k takovému propočtu dojít. A nyní, Denisy, příspění Evropské komise, jak si k tomu stojíte? Děkuji, pane předsedo. Já chci aktualizovat eh, situaci z pohledu eh, komise tomuto výboru. Jak eh, to vypadá už jsme si vyslechli Genevu, EU má jasný postoj. Snažíme se, aby to byl komplexní výstup. Na MC12 se rozhodně musí dospět k něčemu konkrétnímu. Není jiné cesty. Chceme pokračovat v dialogu, přestože nám je známo, jak velké výzvy nás čekají. Ty zde byly správně zdůrazněny. S vidinou jakési dohody nás motivuje mm, to, že máme mandát a to, že máme bod 14.6 těch cílů tisíciletí, což je nám e, tou hvězdou, která nás vede. Tam je zcela nutně e, k začlenění to hlášení rybolovu IUU, tedy nelegálního nehlášeného, a že to musí být absolutně zakázáno. Znamená to rovněž, že výstup musí mít i určitou disciplínu mm, za předcházení jakýmkoliv dotacím směřujícím do vzniku přílišných kapacit a vylovování. Pak jsou ale kroky, které v tímto způsobem rušivě nezasahují do toho odvětví. Ať už dotace či programy, kde například pomáhají malým rybářům přežít, aniž by přes příliš lovili, či jim pomáhají modernizovat plavidla, anebo podpora rybolovu řádně řízená Například pokud rybolov je pod kontrolou a i podpora rybolovu a je tam monitorován soulad s udržitelností, tak eh, nemáme námitky. Pokud dospějeme k jakémusi konstruktu, který toto vše obsáhne, všechna pro i proti, tak určitě to pomůže mnohým státům, které chtějí dodržovat pravidla aby tak činili, aby se tedy situace v oblasti eh, rybích populací změnila k lepšímu. Zároveň dotace v oblasti rybolovu na půdě VTO nebudou totožné s jakýmsi dokumentem upravujícím řízení otázek eh, moří. Tam je jiný rámec pro to. VTO má totiž komparativní výhodu v tom, že může pracovat na mechanismu, jak uspořádat dotace, protože tam už máme precedens z jiných odvětví. Má proto i příslušný software. Proto jsme vaším jménem přišli s návrhem na základě různých komponent toho, co už bylo vyjednáno a nedávno jsme i dali na vědomí v té poslední fázi vyjednávání, díky nedávnému prohlášení komisaře Hogana na nedávném zasedání VTO s podněty a úvahami, které nám mohou na té cestě na pomoci. Například vynětí eh, pozitivních eh, dotací může být podmíněné, že ten zelený box může připustit dotace, které nepřispějí eh, k přehnaným kapacitám. Takže aktivně s tím konceptem zeleného boxu i pracujeme. Dále jsme prohlásili, že jsme ochotní podpořit zákaz dotací na širém moři a zákaz dotací um, těm plavidlům, které mají eh, ty vlajky, které se jim nejlépe hodí, ty oportunní vlajky. Tam skutečně oni signifikantním způsobem tomu problému eh, napomáhají, zhoršují A pak eh, princip toho speciálního a diferencovaného zakázení. To je složitá záležitost a zároveň to bude součást toho vyjednávání. Ono je to složité při jakémkoliv vyjednávání obchodní výměny, protože se naráží to na otázku udržitelnosti. Proto je to provádáno s mnohými záležitostmi, jimiž se VTO zabývá a já bych si dovolil k tomu dodat, že se jedná o záležitost, se kterou si členové zatím až tak nedokázali poradit, nedokázali ji vstřebat, aby byli schopni plně vyhodnotit, co je tam potřebné, co ne. A tam je tedy třeba jakési eh, přechodné období, ale to se nebude týkat těch hlavních rybolovných států. Rovněž nepodpoříme výstup eh, v podobě eh, přechodného období vůči IUU, tomu nelegálnímu, nehlášenému rybolovu. A končím tou poslední záležitosti naše vyjednávací stanovisko je omezeno rámcem podpory, kterou nastavili spoluzákonodárci. A tam tedy nemohu než podpořit členy tohoto výboru, aby i nadále v úzkém e, součinnosti e, s výborem PECH e, se zabývali v rámci víceletého finančního rámce rozpočtem a reakcí na bod 14.6 tílu tisíciletí. Děkuji vám i konkrétně, pane předsedo, že neustále šíříte o světu, jak významné jsou tyto záležitosti. Děkuji, Denisi. Já ještě mám takovou podotázku malou. Protože Spojené království už není členem EU. Mění to něco na eh, našem vyjednávání, či víme, s čím přijde Spojené království? Ne. Spojené království teprve začíná na zasedání VTO vyjadřovat své názory. Co se týče společné obchodní politiky a toho, jak je aktivní tato země ve VTO, tam je to vše ještě v rámci dohody o vystoupení. Zatím tedy nejsme svědkem jakýchsi překodných změn. To asi ani tak nebude tomu do konce letošního roku. Zatím tedy se snažíme vyjednávat tak, jak jsem to zde popsal, aniž bychom se nechali ovlivnit vystoupením Spojeného krásy. Takže ten rybolov, to téma spíše zatím probíhá po linii EU Spojené království. Pane Willis, pane velvyslanče Wilsi, můžete nám zde přednést váš komentář? Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval za vše, co jsme si zde vyslechli. Jak už jsem se v úvodu zmínil, nemohu se pouštět do podrobností, protože mnohé z těchto témat jsou mnohá témata jsou citlivá a předmětem vyjednávání, takže z pohledu určitých členských států by to nebylo fér, ale budu reagovat na to, co jsem si vyslechl ve vaší diskusi první řadě je důležité se seznámit s mandátem, tak jak byl sepsán a co obsahuje. Tam ty škodlivé dotace, které přispívají k přebytkům kapacity a které se nakonec dostávají do rukou rybářů eh, nehlášených, nelegálních. Tam je to zcela jednoznačné, není sporu, ale když se podíváte na akademické práce a výzkum, tak je skutečně obtížné konkrétně poukázat prstem na konkrétní dotace, které lze jednoznačně uznat jako škodlivé. Tedy v principu dotace, na nich se zhodneme, že škodlivé nejsou, ani tam nelze vyloučit škodlivé dopady. A ta diskuse v tom vyjednávání běží právě k tomu, jak je možné jednoznačně nadefinovat a odlišit dotaci škodlivou od neškodné? Takto historicky už se to táhne a brzy budeme muset dojít k nějakým závěrům. Jinak obecně, první dva komentáře se snažili právě jak si odstínit reakci a rovněž i vyjadřovali se k tomu, že nechceme demonizovat rybolov ani e, rybolovu podřezávat větev. Ale to my v tom vyjednávání ani nečiníme. Na půdě VTO mají všichni členové e, ten zcela jasný přístup k rybolovu jako k důležitému odvětví. Spíš jde o to, abychom v rámci svého mandátu dokázali se zabývat otázkou zdraví oceánů, zachování našich mořských zdrojů a podpory. Spíš jde o to, abychom se neprobudili, až když už bude příliš pozdě. Chceme předcházet tomu, že rybolov už bude demonizovan mm, důvodně Zatím ale musíme si uvědomit, že máme velké množství lidí, kteří jsou závislí na rybolovu. A pokud nepřijdeme s něčím nyní, tak nastane chaos. Asi tolik k tomu tématu. Možná ještě, jestli si něco přejete konkrétního, abych dodal, tak budu rád. Ano, děkuji. Vy, co by předseda nemůžete přirozeně konkrétně prozradit příliš mnoho což by mohlo určitým členům uškodit. Ne, není to ani tolik otázka, pouze jsem chtěl říci pro objasnění, že eh, Evropský námořní fond a fond pro eh, rybolov jasně plní cíl udržitelnosti 14, s tím naprosto souhlasím. A pak tu mám takový apel. My samozřejmě velice děkujeme za tu možnost debaty na úrovni výboru INTA a bylo by možná dobré také se zabývat možnostmi, aby eh, výbory pro eh, výbor pro eh, obchod, pro rybolov, protože ty určitě mají také mnoho co říct tady v této věci. Děkuji. And Mr. Nyní pan Zon. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně je třeba se zabývat úvahami budoucnosti dotací v rybolovu a jsou vstažností s bodem 14.6, ale i ministerského rozhodnutí z roku 2017 já, když na to pohlížím z pohledu právě Indonésie, což je ostrov, který spoléhá na ryborov, souhlasím s tím, že je třeba kreativním způsobem vyřešit to navození nové rovnováhy. A pak ještě otázka pro pana eh, velvyslance Welse. Jak ta dohoda se bude vztahovat k organizaci pro řízení rybolovu. Tam přece už jsou organizace, které se tím zabývají, dohoda k přístavním státům, dohoda OSN k tomuto tématu. Budou to dodatečné překážky či administrativní zátěž pro příslušné státy? Pane Vezlislanče? Děkuji. Ano, ta otázka je dvoukolejná. Nejdříve k dopadu a souvstažnost s dohodou IFMO. Já nevím, zda paní Tipping bude se mnou souhlasit. Zda je možné už charakterizovat určité diskuse v tom vyjednávání tak tam raději bych se zdržel konkrétní odpovědi já. Snad paní Tipping ještě něco řekne. Um, jsou vztažnost s jinými dohodami, například na uh, mezinárodní dohody a úmluvy a souvstažnost s prací jiných mezinárodních organizací. To je zatím těžké vyhodnotit, protože ty diskuse běží v rámci různých pilířů a to tady paní Tipping přesně popsala. Zatím nemáme tady žádné pevné linie, kde bychom mohli říci, že to povede k vícero právům, k vícero povinnostem, čiže to povede k další eh, zátěži. Protože ono mořské právo je uplatňováno, ale nevím, zda ta dohoda, které by bylo dosaženo, bude mm, Eh, ladit s prací jiných eh, organizací. Zatím ty jednotlivé disciplíny ještě nejsou tak nadefinovány, abychom dokázali mít konkrétnější představu. Děkuji, pane velvyslanče. S potěšením jsme si vás poslechli a přejeme vám hodně zdaru při vyjednávání. Paní Tipping? Možná byste nám to mohla i zhrnout. Poslední otázka. Není fér. Já se přiznám, pane předsedo, že nevím, zda bych si troufla to vše zhrnout, ale snad eh, tady ta otázka, kterou pan spolupředseda položil, jak ta budoucí dohoda se bude vztahovat k těm ostatním záležitostem, které už zde máme. Já se odvolám na svou prezentaci. Pátý obecný bod je, že členské státy velice vědomně se zabývají pravidly týkajícími se dotací v rámci toho, co má VTO. Kromě toho už máme určité povinnosti a pravidla vyplývající z mezinárodních zákonů týkajících se moře či úmluv, například rybolov IUU. Tam se domnívám, že obecně všichni akceptují, že už bychom měli sáhnout těm sedna, seznamům, které už existují, které ke kterým došly ty mezinárodní organizace pro rybolov. A jedna z otázek, která to znázorňuje, jak je to citlivé, zní. Je vhodné vytvářet podmínky pro řádné postupy, vědomím toho, že tam už máme stávající organizace. A já bych si netroufla něco spochybňovat. Stejně tak dotace, které povedou k přílišnému odlovu. Jeden ze způsobů, jak je možné určovat úroveň populací, je prostřednictvím regionálních orgánů. A ty v rámci mezinárodních organizací to i dělají. A tedy otázka, eh, co má dodržování těch povinností spustit. Mohli bychom to používat my, ale na druhé straně VTO by tím pádem mohla se stát tím mikromanažerem a jakoby eh, někomu lézt do zelí. Takže to musíme vždy zvažovat, jak daleko bychom si my mohli dovolit zacházet. A pak ještě dodám komentář k něčemu, co zde zaznělo. Já nejsem expert v těch vnitrounijních procesech, ale z toho, jak je mi známo, tak se více ty finanční rámec na to nadcházející období teprve sestavuje a souhlasím s tím, že by možná váš výbor mohl spolupracovat s výborem PECH, abychom byli koherentnější v tom, čeho chceme dosáhnout na půdě VTO a jak by z tohoto pohledu mohla vypadat naše interní, tedy interní vnitroevropská ustanovení, mít k tomu diskusi eh, je z toho, co je nám známo EU největším eh, subjektem zabývajícím se rivolovem a i v ohledu dotací jste velcí. Děkujeme. Ano, samozřejmě, že se vždy budeme snažit bojovat se silosy. Výbor Pech byl mimochodem rovněž pozván na tuto rozpravu. Ono někdy je možné ještě věci zlepšit. Budeme na tom pracovat. Děkuji panu velvyslanci, děkuji paní Tipping a doufejme, že se na MC12 skutečně výsledky dostaví. Čímž přecházíme k bodu 20, poslednímu bodu dnešního dne, což je otázka tripartitních třístranného zasedání k modernizaci pravidel VTO týkající se obchodu a konkrétně dotací v průmyslu. Tady nám bude raportovat Denis. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že mi dáváte příležitost aktualizovat eh, informovanost v této záležitosti. 14. ledna se sešli ministři Japonská, USA a EU a e tedy nyní nastává ten správný moment poreferovat vám, kterými tématy se zabývali a kam směřujeme. Na úvod předešlo, že cíl EU vložit se do toho, do postupu, kde jinak jsou ministři pro obchod, naš, za nás tam byl komisař pro eh, průmysl, Chceme spolupracovat s těmito dvěmi partnery, abychom učinili přítrž praktikám, které pak vedou k narušování trhu i hospodářské soutěže. A chceme k tomu přistoupit tak, abychom měli řešení založené na pravidlech, které budou akceptována univerzálně. Domníváme se, že schválený postup by byl takovým inkubátorem globálních pravidel pro obchodní výměnu a proto máme tři hlavní pracovní témata a těmi se zabývá v mezidobí mezi těmi schůzkami eh, USTA, METI a DG Trade a oni tedy na tom pracují jednak průmyslové eh, dotace, pak technologické transfery a třetí téma, to je obecná potřeba podporovat férové tržní podmínky, které by měly pak být základem funkčního obchodního systému. Jak už jsem řekl, ministři se sešli ve Washingtonu 14. ledna a přišli s dalším společným komuniké. Tam je zhrnuto, a to podrobně, pokrok v jednom z těchto témat, totiž v oblasti dotací pro průmyslové subjekty a pak i pár komentářů týkajících se průmyslového transfertu a spolupráce a konvergence s pravidly VTO. Což dobře zapadá do těch celkových snah, jak reformovat VTO. O nich jsme už zde hovořili. Konkrétně dosáhnout systému nové rovnováhy eh, povinností a eh, možností u těch eh, dotací v průmyslu. Tady bych si dovolil to popsat tak ono v tom třístranném jednání všichni dobře chápou, že současný nástroj pro rovné podmínky, což je dohoda k dotacím a e, nápravným prostředkům, má mnohé mezery a je už v koncích téměř. Zabývá se pouze určitým typem dotací, zejména těmi, kteří, které souvisí s vývozem a ty, které souvisí s požadavkem nízkého objemu, takže ty spadají do stávajících ujednání. My ale se domníváme, že bychom měli i snížit prach od něhož můžeme zakročit. Týká se to například životního prostředí, kde vidíme zejména eh, škodlivé, ničivé formy uplatňování dotací a obecně i kapacita, schopnost mezinárodních komunit si vyříkat ty dotace a nějak s nimi zacházet. Tedy v praxi tady máme šest způsobů, jimiž tak to vidí tito partneři, by mohla být pravidla VTO posílena a případně uzákoněna. Za prvé, zavádění nových typů bezpodmínečně zakázaných dotací. Za druhé, tím, že zjistíme, které dotace jsou tak škodlivé, že z pohledu těchto našich partnerů ehm, můžeme otočit důkazní břemeno tak, aby tam mm, ta disciplína mohla být navozena snadněji ve srovnání se současnými pravidly. Tedy eh, tím, že tam bude prezumpce, že skutečně někdo generuje přes příliš CO2, případně ničí životní prostředí a ten systém by měl mechanismy. Pak eh, země, které poskytují dotace, musí dokázat, že byly transparentní ty dotace. Třetí sada, či třetí ta e, krabice v uvozovkách se týká rozšíření negativních obchodních dopadů Zejména bychom nabídli novou kategorii takzvaného vážného zvažování či dopadu na trh. Pak bychom rovněž chtěli zlepšit notifikační mechanismus v rámci smlouvy SAM a třístranná jednání rovněž dospěla k identifikaci způsobů, jak využívání určitých mm, limitů určité země by mohlo být usnadněno. Vy jste pak viděl pracovní verzi toho eh, prohlášení a tam se hovoří i o eh, rozsahu uplatnění. Tam jsme se dohodli, že současná definice neumožňuje řádně se zacílit na určité typy dotací, protože celá řada veřejných orgánů v rámci současných definicí není povinna eh, psát raporty. Z toho, co nám sdělila Japonsko a USA, je jasné, že je třeba se tím problémem zabývat a proběhlo mnoho už i technických jednání, tak abychom stvořili takový inkubátor různých metodik a přesvědčili se, zda problém vyřeší. A k čemu chceme dospět? E, k čemu to úsilí má vést? Pan velvyslanec se už o tom zmínil. Už jsme překročili Rubikon v tom, jak to uzrálo a všichni tři jsme se rozhodli rozšířit eh, informovanost a vyzvat i jiné zainteresované země, které te, toto téma začí, zajímá. Eh, nejdříve se pustíme do oslovení skupiny potenciálně eh, těch zemí, které jsou potenciálně na stejné vlně. Tady už pan komisař Hogan hovořil o příslušným závazkům ze strany určitých zemí toto proskoumat, pustit se do pravidelného vyjednávání a doufáme, že se vše vykrystalizuje na ME12. Pak chceme rovněž vše naformulovat v rámci budování architektury VTO+, plus a pro ty účastníky, aby se rovněž lépe hm, popsali podmínky toho zvláštního a diferencovaného zacházení. Kromě toho vedeme bilaterální diskuse s Čínou. To z pohledu právě významu Číny v rámci globální ekonomiky. To je součástí bilaterální pracovní skupiny eh, mezi EU a Čínou k reformě VTO. Tam provádíme statement eh, prohlášení ze samitu lídru, který zavázal obě strany, aby intenzivněji dvoustranně vyjednávali k této oblasti disciplíny v průmyslových dotacích. A toto je proces, který jde ruku v ruce k tomu trialogovému procesu bude pokračovat v nadcházejících týdnech a měsících. Taková je tedy situace jaká je tedy ta stávající míra práce a co se skrývá na té straně dotací v rámci těch politických prohlášení tří ministrů a co hodláme navrhnout ohledně postupu v rámci práce s ostatními členy pro blízkou budoucnost. Já vám děkuji, Katlin. Děkuji. Také já bych na úvod chtěla říci, že je dobré, že máme společné prohlášení i ze strany Spojených států, což můžeme označit za pokrok. No a také ale musím říci, že mne znepokojuje, ne, znepokojují určité ústupky, které komise učinila tím, že se pustila do toho společného prohlášení. Zmíním dva body. Za prvé, co se týče těch nepodmínečně zrušených eh, dotací 1b, stanovuje se, že dotace jsou insolventní nebo u eh, podniků v, v problémech, tak v těchto případech bývají zakázány. To mne znepokojuje. Komise má průmyslovou strategii a my všichni víme, že v rámci Green Dealu budeme procházet podstatným přechodem v našich ekonomikách a bude to mít velký dopad na některá odvětví. A tato konkrétní citace znamená, žádné dotace nebudou umožněny v případě nevyhnutelného uzavření podniku, že se nepřistoupí k žádným opatření jako převedení nebo proškolování a podobně. Znamená to či ne? Za druhé, jste to zmínil poměrně jasně, definice veřejného orgánu. Tímto prohlášením EU se stanovuje proti tomu, co vše obhajovala až dosud. Až dosud vždy podporovala výrok apelačního orgánu, že podobné subjekty jsou veřejnými orgány. A nyní se to otvírá tedy k takové eh, interpretaci, která podmiňuje efektivitu právě těch pravidel VTO pro dotace. Můžete mi tento zvrat vysvětlit a ujistit mě, že to nepostihne náš náhled, jakožto EU na veřejné orgány a na veřejné služby. Ano, to je významná eh, otázka a nyní kolega Butikofer. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji za vysvětlení a za informace, které nám byly poskytnuty. A co bych chtěl zdůraznit? V první řadě to, co kolega Redané zmínil na závěr, je tedy to ús- velké úsilí. Ať budeme úspěšní prostřednictví tou, této reformy, to bude do vysoké míry záviset na tom, jak eh, to se budeme pozicionovat. Pokud to budou tři země OECD, které stojí proti Číně, aby zabránili nárůst Číny, tak se obávám, že to spíše povede k dalším zabráněním, a, nebo z to vyžádá míru podpory. Ale naopak, pokud uh, toto umístíme do té reformní agendy a řekneme to, že toto bude přínosné pro takový vývoj, který umožní vzestup všem, protože zakážeme monopolismus nebo nekalé praxe, tak to by mohlo být něco jiného. Já samozřejmě naprosto chápu, že dosáhneme ty, eh, těch eh, méně uvážlivých zemích, ale eh, já nechci právě jako jedna taková země postupovat, když si připravíme silnou koalici. A pak kontext pro takovouto reformu já vnímám jako poměrně slabý vzhledem k tomu, že prezident Trump se rozhodl podepsat dohodu faz 1 a tak to nedosáhne nic, co bude relevantní za, daných eh, za dané situace. A ještě co bych k tomu řekl, eh, prodávat více sojových bobů může být dobré pro americké zemědělce, ale relevantní strukturované reformy to pak povede k diskuzím do nekonečna a pak se bude jednat o dohodě o fázi 2. Takže otázkou je, můžeme tedy ujistit, že něco, co tu bylo nadneseno v rámci dokumentu, bude opravdu plnohodnotné, platné pro to jednání eh, v rámci naší dohody. A A pak ohledně, dotaz ještě ohledně disciplíny při transferech. My jsme tu měli eh, návštěvu MPC na úrovni výboru INTA, kdy čínští partneři řekli, že takové transfery neexistují, teď přece nikdo není nucen obchodovat nebo podnikat eh, s Čínou a jestli tady eh, někdo hovoří o převodu technologií, že něco takového neexistuje. Takže uh, v rámci DCAA je důležité dbát na disciplínu, také disciplínu eh, týkající se veřejných orgánů. V opačném případu se odkloníme od jakýchkoliv dohod týkající se této disciplíny. A pak ještě jednu věc, která se týká těch opatření pro podpory komise je ochotná souhlasit, že by to byla dobrá myšlenka, pokud zvrátíme to eh, důkazní břemeno na ty proti eh, dotační opatření. Je komise připravena přepracovat eh, kapitol 15b čínského přístupního protokolu VTO kde by se stanovily konkrétní protidotační mechanismy Číny a kolik z těchto témat bylo konkrétně nadnešeno v těch diskuzích mezi námi a ohledně čínské eh, reformy na úrovni VTO. A Anne-Marie? Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi za tuto pre- prezentaci. Eh, vidím konkrétní pokrok, takže to je dobrý signál. Jenom bych se chtěla vědět, vrátit k té otázce těch eh, nucených technologií. Takže jak budou ty příští etapy a ten harmonogram a potom globálně komise připomněla, mm, že pozitivně eh, spolu s dalšími členy VTO Eh, toto vítá a já se ptám, ten trilaterální, trojstranný eh, forma do budoucna, může se znamenat nějaké změny? Egal, A ještě kolega ze Senegal. Merci beaucoup. Děkuji. Já jenom bych se chtěl eh, zaměřit na tu skupinu tří zemí, a e, VTO. Je to skupina, která funguje v rámci přístupu, který umožňuje, že i ostatní mohou přistoupit k této skupině a může se z toho stát nějaké mezinárodní pravidlo VTO. Já se na to ptám, protože zde někteří mm, řečníci hovořili o dokumentech, které jsou údajně vyhraněny jenom některým, nejsou otevřené, takže navíc si myslím, že zde e, e, je třeba vzít do úvahy tu společnou odpovědnost, protože průmysl z jedné země nemůže být e, ušetřen a může, aby to mělo efekt pouze na jinou zemi. Merci beaucoup. Já vám děkuji. A pan Bontan? Ano, děkuji, pane předsedo. Já se musím vrátit. Eh, zaprvé jsem rád, když vidím ten pokrok, ke kterému došlo, mm, pokud jde o ten transfer technologií. Já se ptám, eh, jaký je ten evropský přístup k ochraně duševního vlastnictví, obecně řečeno ten nový, máme nějaký eh, jasný harmonogram, to znamená, a víme, jakým způsobem budeme schopni eh, prosazovat eh, společná pravidla, společná pro všechny, pro všechny členské země VTO. Děkuji. Denis. Denis, myslím, že tu zazněly určité otázky. Ano, bylo to, bylo to mnoho otázek, já se pokusím s nimi vypořádat. Uh, takže v první řadě ohledně eh, působnosti toho pokrytí nebo té otázky rovnováhy mezi ofenzivními, defenzivními prostředky. Samozřejmě různé státy mají různé způsoby podpory, jiné jsou v EU, jiné v Japonsku. Otázkou je, jak na to nahlížíme. Takže, co, já, co bych řekl, úsilí je tu mít lepší disciplínu prostřednictví odlišných postojů nebo odlišných eh, nápravných prostředků a v případě těch opravdu hodně škodlivých eh, zákeřných eh, dotací v některých státech. To ale neznamená, že všechny druhy vládní podpory by měly být špatné nebo by měly být zakázány v rámci dodatečných pravidel. A nyní to IDS je takový bizarní konstrukt, protože zatím nemáme tu zelenou knihu, všechny druhy těch e, podpor mohou být spuštěny tady tedy. A je potřeba je ale snížit, protože tak toto není efektivní. Nyní je to příliš e, rozsáhlá působnost, která není efektivní. No, v rámci e, tedy možného řešení se na to zaměřujeme prostřednictvím zlepšování politických postupů. A co se týče ústupu nebo pokud toto prohlášení chceme eh, proměnit závazná pravidla, to bychom možná zacházeli příliš daleko. A co se týče toho seznamu zakázaných podpor, které jsou identifikovány eh, to by bylo určité doplnění a ty druhy podpor, s kterými se počítá podle ustanovení 1b, to je druh podpor, které naše vlády v rámci eh, našich eh, dohodách o volném obchodu jsou již obsaženy, již tvoří součást eh, toho, jak řekněme, právního řádu EU to nebude doplňování něči, nějakých nových závazků, alespoň ze strany EU, ale zároveň jsme přesvědčeni, že jsou to druhy podpor, které eh, jsou konkrétně problematické, takže by neměly být obecněji povolovány v rámci toho mezinárodního systému, tedy aby se nadále uplatňovaly a my jsme přesvědčeni, že i nadále se uplatňují v některých státech, takže to je určitý zákaz, který jsme například zavedli v naší dohodě s Koreou. Otázka veřejného orgánu. Tři partneři se eh, nezhodli o tom, jak by z právnického hlediska mělo být nadefinováno toto, tedy eh, veřejný orgán. Jak to prozatím eh, je, tak ta definice veřejného orgánu je taková, že potenciálně to znamená, že je příliš složité prokázat, že určitý počet subjektů, které nejsou přímo vláda, ale jsou k ní úzce napojeny v některých státech, mohou poskytovat dotace. Eh, tak to je to třeba v případě u eh, státem vlastněných čínských bank. Podle stávající definice je velice složité, zatěžující prokázat, eh, že to přidělování vládní podpor těmto aktérům ten počet je tak vysoký a znamená to, že by to stálo mimo oblast působnosti toho, té možné dohody, takže by se uplatňovalo tady pravidlo, že je možné tady toto napadnout, to udělení takovýchto podpor. A otázka tedy zavedení nové definice veřejného orgánu v rámci ASM, to nic nemění. Eh, oblast působ, rozsah působnosti, ani to nemění další částě definic podpor v rámci ESE. A otázkou je, zda to bude přínosné, a zda je to nějaká specifická podpora, ale jinak to nemění tento druh smlouvy a proto si myslíme, že eh, subjekty eh, veřejných služeb, které poskytují třeba vodu nebo plyn. Tyto veřejné služby tak nebudou podrobeni eh, těmto pravidlům a eh, spadají do DSE. A k otázce pana Butikofera. Myslím si, že tady záměrem je, pokud opravdu bude úsilí navýšit disciplínu v kontextu VTO nebo v rámci obecně eh, mezinárodního obchodovacího systému, tak bych řekl, že ta disciplína musí být horizontálně stejná pro všechny velké ekonomiky. Stejná pro všechny, postupně tedy kolem toho jednacího stolu prostě uh, budou muset sedět zástupci největších ekonomik, protože tady ta velikost eh, bude rozhodovat i v tom poskytování podpor. Vycházíme tedy eh, z toho závazku některých členských států Začneme s těmi zeměmi VTO, které jsou tomuto nakloněny, že by se to mohlo otestovat, ale ani to by nemělo zastavit to úsilí vůči těm, kteří tomu tak nejsou nakloněni, že by měli stát mimo tyto snahy najít nějaké společné aranžma nejen pro ty největší ekonomiky. Pak zda fáze 1 nebo dohoda fáze 1 završená mezi USA a Čína spadá právě do tohoto druhu úsilí, to nevím, uvidíme. Je jasné, už jsme zaznamenali, že Spojené státy a Čína nejsou zapojeny do ničeho, co představuje právě tady ty průmyslové podpory. Je pravda, že ty průmyslové podpory a disciplína, to se těžko vyřeší pouze bilaterálně a je to um, vlastně zavádějící už ze samotného názvu, tedy um, poskytovat vládní, um, vládní dotace a jak, jak by to tedy mělo postupovat, do jaké míry je to objektivní. Tady jsou určité prvky, kterým tedy věnujeme pozornost. Konkrétně i třeba, jak se postupovalo v rámci FTA ve věci transparentnosti a tady na tom ještě budeme muset globálně zapracovat. To ale neznamená, že bilaterálně by tu neměli, nemohly existovat nějaké snahy o navýšení disciplíny. Ale není to úplně konkrétně, se tím nevyřeší tedy ty eh, otázky um, dotací třeba ze strany státních podniků. To stojí trochu mimo tento kontext. E, potom, jak by ty situace mohly i přeshraničně ovlivňovat situaci na vašem trhu. A podobně otázka těch nucených převodů technologií. Tady také můžeme mít kombinaci odlišných druhů pravidel, buď bilaterálních nebo globálních. Je to složitá záležitost protože ten fenomén je napojen jak na podmínky přístupu na trh a pak je to možné tedy vyjednávat v, v rámci těch komplexních dohod o investicích, například eh, ta eh, otázka požadavku na joint venture a pak tedy eh, otázka regulační, tedy jako jsou různé požadavky na určité licence, autorizace a podobně to eh, je tedy ta reakce na dotaz paní Verden a FTTR. A zase eh, měla by tu být disciplína u těch nucených převodů, ale je to takový jiný druh disciplíny, který se bude zakládat na jiných druzích eh, mezinárodních pravidel. U těch průmyslových dotacích tam jsme učinili určité koncepční pokroky. Co se týče tady takových propracovanějších pravidel, máme tu již určitý výchozí bod na úrovni VTO, to je ten to je ta dohoda o dotacích a příslušných opatřeních. Na tom pak můžeme stavět, ale u těch nucených převodů technologií tam je ta situace jiná, tam ta práce bude muset i z technického hlediska pokračovat i v rámci toho trojstraného jednání. To, co jsme učili, učinili u těch dotací, na to zaměříme a pak zjistíme, co bude tedy ten ta dodatečný požadavek na disciplínu, který se bude uplatňovat zde. No a já si myslím, že tímto jsem zareagoval na všechny dotazy ještě co se týče vývoje toho formátu, to na závěr, my eh, chceme eh, pokračovat v těch koncentrických kruzích. Naše eh, vlády by měly i nadále pokračovat v jednáních i právě ve prospěch těch dodatečných opatřeních pro disciplínu, Chceme zjistit, jaké jsou možnosti na mezinárodní úrovni, to bude ostatně záměr MC12, a pak se rozhodne kolektivně v rámci té větší skupiny zemí, jak tedy řádně vést ta další jednání. Alespoň takový je tedy záměr ze strany EU, co se týče tedy toho nadcházejícího způsobu jednání. To bude tedy další krok, který je před námi. Ještě jsme do té fáze nedorazili, ale máme několik málo nadcházejících měsíců, abychom se přiblížili k tomu nadcházejícímu kroku, abychom tu měli tedy ty, eh, ten další očekávaný vývoj. Takže doufám, že jsem zareagoval na všechny vaše dotazy. Děkuji. Já vím, že to není naposledy, kdy diskutujeme o tomto tématu. No, takže ten transfer, nucený transfer technologií. Eh, takže tím jsme skončili s bodem 20. 21 eh, bod různé. Nic. Příští schůze se bude konat 16. Eh,